kandidáty, konkrétně pan Brenningmeier, již čeká poměrně dlouhou dobu, máme již spoždění. Omlouvám se a omlouvám se také za výbor, za toto spoždění a myslím si, že nyní musíme již začít pracovat. Eh, abbiamo avuto modo di informare con una circolare che abbiamo distribuito a tutti. A jak jsme vás informovali cirkuláři, který jsme zaslali všem poslancům. Budeme mít jednu hodinu pro každého kandidáta. Máme šest kandidátů celkem, tedy šest z osmi, kteří předložili kandidaturu. Jsou to ti, kteří splňují kritéria přípustnosti. Předsednictví toto zhodnotilo v prvním kole a nyní nastal čas na to dát šesti způsobilým kandidátům prostor, aby se mohli vyjádřit ještě předtím, než se bude hlasovat na plenárním zasedání. kdo má hlasovací právo, tedy poslanci parlamentu, by se měli seznámit s kandidáty, budou vystupovat v abecedním pořadí a každý dostane příležitost se jednak představit a zároveň budou mít kandidáti také čas na vystoupení a také, aby mohli dále diskutovat o písemných otázkách, odpovědích, které již předložili, ty jsou již v cirkuláři, ale zároveň budou moci členové výboru klást dotazy. První kolo dotazů, abychom postupovali řádným způsobem, budou mít koordinátoři. Každý koordinátor tedy bude mít příležitost klást dotazy a podle velikosti politických skupin pak v druhém kole, pokud bude příležitost, využijeme postup Catch the Eye. Ale poprosím kolegy, aby dodržovali časový prostor, protože chceme dát příležitost všem šesti kandidátům během dnešního dne a musíme tedy uh, respektovat kandidáty a zároveň musíme dohnat spoždění, za které také nesou odpovědnost. A myslím, že bych nyní mohla dát slovo prvnímu z kandidátů a ještě jednou se omlouvám za úvodní spoždění na úvod tohoto slyšení, ale vzhledem eh, k tomu, že jsme se takto rozhodli, každému z kandidátů dáme jednohodinový prostor, prosím. Děkuji vám, paní předsedající, za příležitost představit eh, sám sebe. Já bych mohl hovořit holandsky, ale myslím si, že pro ombudsmana je důležité, aby komunikoval přímo a právě proto se představím anglicky. Je pro mě velkou ctí, že mohu přednést svoji kandidaturu na post evropského ombudsmana tím, že odpovím na tři otázky, tedy kdo jsem, za druhé, co zastupuji a za třetí, proč jsem kandidátem. K první otázce, kdo jsem. Za posledních 30 let jsem eh, získal zkušenosti jako soudce, místo předseda odvolacího soudu a profesor práva. Byl jsem děkanem právnické fakulty na univerzity v Leidenu, jsem také odborníkem na vyjednávání, mediaci a řešení konfliktů. Eh, působil jsem 8 let jako nizozemský ombudsman, byl jsem opětovně zvolen eh, také s podporou nizozemského parlamentu. Vždycky jsem jednal nezávisle a nestraně. Díky tomu jsem si získal respekt veřejnosti a také parlamentu. A díky tomu jsem se mohl věnovat tedy nejenom zájmům občanů, ale také jsem se mohl seznamovat s tím, co občané potřebují. Díky tomu vlastně nemůže nikdo spochybnit moji upřímnost a bezúhonost. Pro mě je také důležitá možnost vystupovat v médiích. Já jsem přes média v kontaktu s občany, dávám rozhovory, mám sloupek v největším eh, deníku a také vystupuji v televizi. Stal jsem se známou tváří a v následujících dnech vám své sloupky z novin pošlu e-mailem. Ve své zemi jsem vnímán jako člověk, který stanovuje trendy v oblasti dobrého správného vládnutí. Občané se na mě obracejí se stále důležitějšími a citlivějšími případy, protože důvěřují našemu přístupu. To eh, platí i obecně ve vztahu k médiím. I novináři věřili a věří mé nestranosti. Já jsem například vystupoval eh, u příležitosti volby novináře roku za rok 2012 a vystupuji také na výročním zasedání Svazu novinářů v tiskovém centru v, Hagu. Ehm, právě zástupci novinářského svazováku mě také pozvali k tomu, abych mohl eh, zavádět mediaci ve veřejném sektoru a snažit se využívat těchto kontaktů. Jsem kreativním inovátorem, rozhodný, ale slaskavým eh, rozměrem rozhodování. Osm let mého působení jakožto ombudsman jsem spolupracoval s občany i vládními agenturami, jejichž kvalita práce se zlepšila. Ministerstvo vnitra v Nizozemsku připravilo širokosáhlý projekt věnovaný zlepšení kvality veřejných služeb a snažil se také snížit počet administrativních postupů. Až 60 všech řešených případů se ukazuje, že se obejde bez soudního sporu. A právě tyto projekty jsou pro mě velkou inspirací. Právě tento přístup eh, nizozemského ombudsmana k řešení problémů si získalo zájem dalších zemí. Spolupracujeme s Českou republikou, Rumunskem, Estonskem, Srbskem a dalšími státy a také nově jmenování ombudsmani ve Spojeném království, Švédsku a Dánsku vykazují velký zájem o tento typ řešení problémů. Konkrétně švédský ombudsman nám se svými spolupracovníky nabídl spolupráci a navštívil nás. Já jsem také poskytoval poradenství magistrátu města Kodaně v oblasti zlepšení služeb veřejnosti. Příští týden jsem k nám, se k nám také e, chystá ehm, dánský ombudsman. A právě jednomyslným hlasováním mě kolegové navrhli také za předsedu Mezinárodního institutu ombudsmana. A nyní se dostávám k druhé otázce, tedy jaké hodnoty zastupuji dobrý právník nezapomíná na lidský rozměr ve všech věcech, které řeší, i přesto, že jsou to věci technicky komplikované. Ve veřejné správě se totiž na lidský pro- rozměr často zapomíná. A to je velmi důležité. Přílišný důraz na právní rozměr není dobrý. Současně však uh, Právní znalosti jsou pro ombudsmana důležité vzhledem k povaze věcí, které jsou mu postupovány, například v problematice eh, OLAFu, případ Dali, problematika transparentnosti a lidských práv. V těchto věcech je velmi významné, aby ombudsman byl také právní autoritou. V zájmu nezávislosti by tedy neměl jenom se řídit radami svých pracovníků, ale měl by především vést. A problematika vedení je velmi důležitá, protože jde ruku v ruce k vytváření, s vytvářením kodexu administrativních postupů. Občané Evropy, instituce a orgány Evropské unie se často ztrácejí v džungli pravidel, která jsou roztroušena všude. A právě proto je toto téma správně nastoleno. Já bych rád eh, proto posílil tuto iniciativu během svého působení. Lidský rozměr se v těžkých, složitých případech těžko hledá, ale je to můj zvláštní zájem. Pokud má občan problém se státní zprávou, neměl by být nucen překonávat těžké administrativní překážky. Naopak si přeje rychlé řešení svého problému. Pokud například se někomu nedostane odpovědi, měl by dostat odpověď co nejrychleji. A pokud se e, mají uvést důvody, tak, je, tak mají být uvedeny. Pokud má dostat náhradu, tak se mu této náhrady má dostat. A k, to, k takovému řešení může přispět řada orgánů a ještě ten týž den, ten týž týden a pokud to bude nutné, ten týž měsíc. Ombudsman by neměl být byrokratem a jeho úřad by neměl představovat byrokracii, která bude pouze byrokratické zátěži přispívat. Naopak, Současně stížnosti občanů nám dodávají informace o tom, jaké strukturální problémy jsou na jejich pozadí a na analyzovat tyto problémy a nabízet systematická šetření a řešení. To může dělat ombudsman a díky tomu se instituce právě z těchto stížností mohou poučit. Já jsem díky využívání této metody dosáhl zlepšení v řadě oblastí, například vymáhání práva, participace občanů ve veřejném rozhodovacím procesu, odškodnění, problematika zadluženosti a také formulace informací občanů s rozumitelným jazykem. Zároveň to znamená zapojení médií intenzivnějším způsobem. Úřad ombudsmana by měl zintenzivnit kontakty s občany celé Evropy. A otázkou je také, jaké vlastně stížnosti občané nakonec nepodávají. Tam, kde by měl tedy ombudsman převzít vlastní iniciativu. A poslední otázka, proč jsem se rozhodl kandidovat. Moje manželka se narodila v Československu a po Pražském jaru v roce 68 přišla do Nizozemska právě částečně i díky historii jejího života není Evropa jenom něčím na papíře. Svoboda a mír jsou neoddělení neoddělitelně spjaty s Evropou. A právě nyní eh, vnímám Evropu jako budoucnost pro nás všechny. Evropa není jenom institucí a mě dělá starosti, pokud občané Evropě dostatečně nevěří, nevěří dostatečně jejím institucím. Věnoval jsem se výzkumu, který najdete na internetu a došel jsem k závěru, že složitost našich právních systémů znamená, že občané nerozumějí tomu, jak jednání vlády ovlivňuje jejich životy. A to si musíme uvědomit. Podle mého názoru má zásadní význam důvěra. Důvěra, která e, stojí na dvou pilířích. Transparentnost a spravedlivost. Transparentnost Samozřejmě někdy je nutné transparentnost omezit, ale platí, že vláda Evropské unie bude vládou otevřenou s pouze omezeným objemem údajovaných skutečností vůči občanům, protože eh, právě lidé dávají věcem smysl, chtějí jim rozumět a právě proto musí mít informace podané formou, které rozumějí. A této souvislosti se musíme věnovat právním předpisům, které by měly být srozumitelné. A samozřejmě ombudsman musí také bojovat za ochranu lidských práv základních práv a svobod, protože právě těm by se měli občané těšit a měli by mít jistotu, že k ním bude vláda přistupovat spravedlivým způsobem. A často musí vedení přijmout i rozhodnutí, které je pro občany nepříjemné. Nicméně, pokud občané cítí, že je s nimi nakládáno spravedlivě, tak budou takové rozhodnutí respektovat. Transparentnost a spravedlivost se mě dotýkají nejenom jako právníka, jako ombudsmana, ale také jako člověka. Právě proto jsem vysoce motivován začít pracovat jako nový evropský ombudsman. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane eh, Brningmajere. za jasnou eh, prezentaci a také za to, eh, že jste dodržel harmonogram. Doufám, eh, že to teď zvládnou i poslanci. Nejdříve dostává slovo pan Jár. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Už tady zaznělo, je to dobrý signál, když se dodrží řečnická doba. A <clears throat> Je také úžasné, že chcete zefektivnit práci ombudsmana. Já mám pět eh, od komplexu otázek. Ten nejdůležitější je ten první komplex otázek, protože se o tom velice, velice bouřlivě debatovalo v našem parlamentu a to je otázka nezávislosti. Chci se vás tudíž zeptat, jak byste vy definoval otázku nezávislosti? cítíte se být vy sám nezávislým, kde vidíte sám pro sebe meze, kdy se dochází k překročení eh, nezávislosti, podporuje vás někdo? A potom ještě otázka, my v Evropské unii máme různou situaci, co se týče ombudsmana, máme členské státy, včetně Německa, které nemají ombudsmana, jiné země eh, mají velmi vyvinut tý úřad ombudsmana a také jsem slyšel, že některé země se zaobírají tím, že ombudsman by měl být neutrálním členem v parlamentu, například eh, Švédsko a Nizozemsko. Považujete to za správné, aby ombudsman byl zároveň členem parlamentu či nikoli? Druhá otázka ještě k vašemu programu. Jaké jsou pro vás tři nejdůležitější záležitosti? Kdybyste se stal ombudsmanem, co byste udělal? Tři nejdůležitější věci. A potom ještě k úřadu ombudsmana Evropské unie jste k tomu hodně řekl. A také jste řekl, že chcete být viditelný na veřejnosti, že nejste žádným tajným podnikem, že jste tady pro občany a proto otázka, Jakým způsobem se domníváte, by evropský ombudsman měl být lépe viditelný pro veřejnost, pro občany? Další otázka, další komplex otázek se týká listiny základních práv. Jak hledíte na problém, že listina není rozšířeným smlouvy, ale je aplikovatelná jenom v případě, že právo je prosazeno implementováno. Je to nějaká otázka, kterou by měl dělat ombudsman. Eh, ptám se na to, protože v našem výboru se konaly skutečně bouřové diskuse na, tomto téma, na toto téma v souvislosti s listinou základních práv. Die letzte Frage. A poslední otázka. Jak eh, hodláte jako budoucí ombudsman pěstovat vztahy mezi ombudsmanem a výborem pro občanské svobody. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Jare, a teď myslím, musíme dát slovo panu Bermanovi za socialisty. Protože tady eh, není váš koordinátor. Prosím. Já se pana Brinkmajera zeptám. Co si myslíte, že je největší eh, rozdíl mezi národním ombudsmanem a ombudsmanem EU? Jak vidíte, ten rozdíl v těch úlohách, jak se pokusíte, eh, pokusíte naplnit tu rozšířenou roli v mnoha ohledech, tak kde je ten rozdíl? Děkuji, paní Orken. Děkuji, pane Brengmajer, a děkuji vám za vaši prezentaci. Já ještě dodám k otázce pana Bermana. Když hovoříte o viditelnosti, tak doufám, že eh, je vám zřejmé, že je to dramatický rozdíl mezi tady tím a Národním parlamentem. Já jsem byla v Dánsku 20 let mm, poslankyní a Vím dobře, jaký je eh, rozdíl mm, mezi naplňováním vlastních představ tam a tady, aniž by si člověk něco nalhával. A teď ta souvisící otázka s panem Bermanem. Instituce, kritizují instituce, kritiza, kritika institucí tady v parlamentu není prostě to tež, jako když byste to dělal v Nizozemsku. Máte nějaké zkušenosti se, zkušen, se skutečně tvrdými hrami s institucemi, kde člověk je potom nepopulární, eh, kde naráží eh, proti těm eh, politickým těžkým váhám? A teď nehovořím o politické příslušnosti, protože to byste přesně mít neměl, ale proti, proti politickým těžkým váhám. A potom já vás opravdu opovažuji za nezávislého ombudsmana, mm, který byl schopen rozhodovat eh, v souladu s tím, co je to opravdu nezávislost. Eh, Není to mm, nic za nepocitem, On je to dané správním právem, co to je. Ale transparentnost. Transparentnost to je neustálý boj tady ve sněmovně. Teď je dokonce volba ombudsmana mnohem eh, uzavřenější, než, by, než bývala. Potřebujeme ale větší transparentnost, takže ono je těžké zajistit eh, transparentnost, když dokonce i předsednictvo parlamentu se vystup, vystup, vystupuje proti ní, jak eh, se to děje i tentokrát. Vy jste sám hovořil o 1049. Chtěli byste vydat nařízení o, uh, o správné regulaci já si myslím, že potřebujeme skutečné eh, nařízení, tedy to o správné zprávě. A potom eh, v eh, souvislosti s transparentností. Orhuská úmluva. Já si myslím, že se velice málo ehm, respektuje tady v institucích aby eh, máte představu, jak bychom eh, tuto úmluvu mohli zakódovat do eh, DNA tady evropských institucí. Možná, že by to bylo třeba nějakým genetickým inženýrstvím. Prostě, že tahle transparentnost extra otevřenost navíc, jak ji přidat. Vy jste právník, tak to je poslední otázka. Ehm, jste kvalifikovaný. Ale náš eh, stávající eh, ombudsman není samozřejmě ten, ten, ten, ten, ten nejvyšší, eh, ten nejvyšší kalibr ombudsmana, kterého bychom mohli dosáhnout, i když to není právník. Děkuji, pan Salavrakos. Děkuji. Domnívám se, že životopis pana kandidáta je velice seriózní a také jeho prezentace byla nesmírně seriózní. Já patřím k těm, kteří tuto instituci evropského ombudsmana schvalují a moje úvahy se ubírají následujícím směrem. Do jaké míry můžeme eh, touto institucí přispět k tomu, aby rozhodování ombudsmana byla dostatečně pádná, protože, jak víte, často rozhodování ombudsmana nejsou aplikována opírají se o respekt institucí, eh, které jsou schváleny vládou, ale realizace je obtížná. Uskutečňování je obtížné, čili bych se rád dověděl, jakou mírou byste toto chtěl zlepšit pro případ, že se stanete ombudsmanem. Mr. Děkuji a teď pan Čičester. Děkuji, paní eh, předsedkyně, a přeji vám dobré ráno, pane Brinkmajer, rád vás tady vidím. Doufám, že si budete dobře pamatovat, eh, stejně jako eh, eh, psát, protože tady na vás máme spoustu otázek a já přidám tři nebo čtyři další. První otázka je obecná. A ptám se vás na názor nezávislého veřejného činitele. Co si myslíte, že je třeba udělat k obnově nebo alespoň částečné obnově postavení politiků a může s tím ombudsman pomoci? Za druhé, podle vašich zkušeností, zjistil jste, že úředníci nebo politici jsou eh, víc, nebo více či méně spolupracují s ombudsmanem? Úředníci eh, na rozdíl od politiků nemusí dovoleb a někdy musíme zatlačit eh, na eh, své úředníky. A co třetí, když procházíte těmi mukami dnes dopoledne, tak mi napadá, jestli byste nám mohl říci, jakým výběrovým postupem jste musel projít, abyste se stal uh, nizozemským ombudsmanem. Děkuji. Děkuji. Pane Čestře, myslím, že teď eh, dáme eh, slovo panu Brinkmajerovi, aby odpověděl na tohle první kolečko a potom eh, začneme se druhým kolečkem. Děkuji vám za ty nejvíc inspirující otázky. Já se pokusím odpovědět na všechny z nich. Ale mm, potom nebudu respektovat harmonogram. A to by eh, ombudsman měl opravdu dělat, respektovat harmonogram. Vy jste, eh, pane Jare, eh, se ptal na nezávislost. Mm, nezávislost ombudsmana. Já si myslím, že nezávislost je velice důležitá. Otázka, tedy odpověď k otázce eh, eh, po nezávislosti můžu spojit eh, s odpovědí na o, otázku na pana Čižestra, který se ptal na postup jmenování ombudsmana v Nizozemsku. V Nizozemsku se člověk může přihlásit a potom existuje zvláštní výbor složený z předsedy nejvyššího soudu, z předsedy nejvyššího kontrolního úřadu a z předsedy, eh, nebo z místo předsedy eh, Rady státu. A ti eh, navrhnou tři lidi parlamentu. A já mám ten pocit, že oni ti kandidáty vybírají na základě jejich kompetencí a potom jde o to, jestli tam se tam muže nebo ženu a tak dále a možná další otázky. Já si myslím, že tento postup je velmi uspokojivý. Eh, několik poslanců se eh, ptalo na tu viditelnost ombudsmana. Jak zajistit, aby eh, v ombudsman byl viditelný na veřejnosti a jak může být viditelný před 500 miliony eh, Evropanů. Víte, v Nizozemsku, když já jsem se stal ombudsmanem, tak o ombudsmanovi nikdo nevěděl. Nějakou dobu to trvalo, ale v současné době všichni vědí, kdo je ombudsman a, a eh, co dělá. Já mám ty zkušenosti tedy a dovednosti a samozřejmě u vás je to eh, jiné. Ale když člověk je schopen mluvit eh, anglicky, francouzsky, německy, holandsky, tak eh, může přesvědčit běžné lidi a prostě hovořit jejich jazykem. Pokud se podíváte na internet, na YouTube a tak, tak tímto prostřednictvím můžete komunikovat s veřejností. A je také důležité, Eh, předkládat nějaké technické otázky eh, v denním životě a říkat, proč je například důležité, aby eh, se prosazovala transparentnost. Tak dále. Já si myslím, že jednou z výhod ombudsmana je, že mm, není eh, vázán přísně zákonem. On eh, vychází z myšlenky eh, spravedlnosti a lidských práv. Na rozdíl od soudu může v určitém případě na základě správných argumentů dojít k nějakému zamítavému posouzení eh, činnosti eh, státní zprávy. A v takovém případě je velice důležité, aby byl přesvědčivý. Já jsem odborníkem na eh, mediaci, vyjednávání a řešení konfliktu. Pokud se zeptáte, jestli ombudsman potřebuje více pravomocí, jestli by měl mít pravomoc přijímat závazná rozhodnutí, já říkám ne nejsilnějším instrumentem ombudsmana je myšlenka eh, spravedlnosti lidských práv. Svými argumenty a nemělo by to být jenom papírová práce měl by eh, vést kontakty s úřady. Já jsem jich vedl eh, hodně a oni se obrací dodnes na mě v mé kanceláři a říkají, jině máme problém důvěra občanů je v současné době slabá. Jak byste nám mohl pomoci? Já mám takový eh, program k eh, posílení důvěry občanů. To bylo, eh, bylo téma mé zprávy NLO 2011. A A já jsem velice Čili rád, že vám takto můžu prezentovat svůj názor na otázku důvěru. Pokud se mě eh, ptáte na tři nejdůležitější věci, o které by mi šlo, tak eh, si myslím, že se jedná o viditelnost. Vysvětlovat a přesvědčovat eh, lidi, co ombudsman dělá a proč tam je, proč to je užitečné. Ombudsman by měl jednat velice rychle a, a vstřícně. Lidé mě čekají na nějaká dalekosáhlá řízení. Čili eh, by to byly, měla být minimální byrokracie. Člověk může eh, zlepšovat, eh, tedy urychlovat případy, když má dobré kontakty s veřejnými úřady. A potom eh, zkušenosti s eh, větší eh, či menší vstřícností. Ano, samozřejmě, někdo je více vstřícný, někdo méně. Já musím začít s těmi více vstřícnými úřady a politiky, protože oni jsou schopni provést změnu, můžou ukázat, co čeho lze dosáhnout, když je člověk spravedlivý správným způsobem. A já jsem takto jednal v Nizozemsku. Mám za sebou uh, skupinu eh, nadšených eh, politiků eh, měl jsem ukazovat správný způsob a oni rádi následovali. A tím se dostávám k otázce, jestli existuje rozdíl mezi národním ombudsmanem a evropským. Samozřejmě, evropský ombudsman funguje na abstraktnější úrovni. Evropské právo je, a práce v institucích je na abstraktnější úrovni. A většina um, případů, které se týkají evropského práva a e, řeší, e, tedy spadá pod národní ombudsmana. Takže kontakty s národním ombudsmany jsou důležité a tímto způsobem občané mohou e, dosáhnout naplnění svých práv. Na druhou stranu, myslím, že v Evropě můžeme narazit na některé velice důležité otázky. Eh, tak, abychom eh, veřejnosti eh, zprostředkovali pocit, že je chráněna. Protože to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí. Aby veřejnost měla pocit, že je chráněna. Aby například informátoři měli otevřené dveře u ombudsmana, který s nimi bude zacházet spravedlivým způsobem. Abych tu debatu neroztříštil, tak myslím, že teď jsem už odpověděl na všechny vaše dotazy, nebo jsem něco zapomněl. O, no, ruská eh, úmluva, ano. Myslím, že to je docela technická věc. Otázku je, jestli jako ombudsman musím zacházet do technického výkladu o Orhuské umluvy, nebo budu schopen přesvědčit o základních myšlenkách této umluvy o transparentnosti a účasti, které mají být uplatňovány v mé práci. Čili na jednu stranu můžu být eh, advokátem eh, zavádění eh, složek Orhuské umluvy do práce ombudsmana a na druhou stranu si myslím, že neexistuje eh, žádná hranice, eh, kde by ombudsman měl mít problémy s otevřeností. A pokud jde o transparentnost parlamentu nebo o otevřenost tady v parlamentu, já si myslím, že není vždycky eh, nezbytné jít do boje. Víte, politika samozřejmě je někdy o tvrdé hře, ale na druhou stranu, jako mediátor, jako vyjednavač, Mám zkušenost, že člověk může dosáhnout eh, svého cíle i eh, nekonfrontačním přátelským způsobem. Mnohokrát děkuji. Pustíme se do druhého kola, pan Cashman. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dobré ráno, pane Brinkmajere. Omlouvám se, že jsem tady nebyl na začátek vaší prezentace. Hovořil jste o otevřenosti a transparentnosti. Jak víte, tak parlament reviduje nařízení o veřejném přístupu k dokumentům. A vzhledem eh, k tomu, eh, co děláte s institucionální složkou, tak mě by zajímalo, jak si myslíte, že by měla být nastavena institucionální rovnováha o rozhodování v institucích a právech eh, veřejnosti vědět a kontrolovat instituce, vzhledem k tomu, že občané eh, stále mají větší, otažitější pocit od institucí. Děkuji. A teď znovu pan Jár jako delegant pana Valenci. Děkuji mnohokrát, pan kolega Valesa musel na důležité hlasování a požádal mě, abych vám položil jednu otázku a sice, eh, že v Nizozemsku existoval případ diskriminace v souvislosti s příslušenstvím k Evropské unii. Týká se to lidí z Polska, jedná se o uznávání ukončení vzdělávání. Je vám známo, že tady existuje nějaká takováto problematika v Nizozemsku v souvislosti s uznáváním eh, výsledků školních a mohl jste něco udělat v této otázce? Dobrá, to byla poslední otázka, tak máte zase slovo. Děkuji, eh, pane Kašmane, eh, za vaši důležitou otázku, která se týkala přístupu veřejnosti k dokumentům a vyvážení eh, tohoto přístupu s potřebou tvůrců politiky zachovat určité utajení při tvorbě politiky, při přípravě rozhodování. Já si myslím, že tohle je otázka, na které záleží v Nizozemsku i v Evropě. Včera v Nizozemsku proběhla debata o eh, přístupu k dokumentu a o transparentnosti rozhodovacího procesu. A já samozřejmě v Hágu jsem svědkem toho, že politici a vysoce postavení úředníci do určité míry vždycky Eh, chtějí eh, zachovávat některé dokumenty v utajení. A já si říkám, co je úlohou ombudsmana. Na jednu stranu, ombudsman může se hrát eh, takovou legalistickou roli, může být do určité míry soudcem a soudit na základě přísný pravidel o transparentnosti, o možnosti utajených dokumentů může hrát eh, eh, roli soudce. Otázkou je, jestli potom hovoří efektivně, nebo funguje efektivně, anebo může se hrát roli někoho, kdo vždycky je schopen hovořit eh, spravedlivým hlasem a promlouvat ve prospěch otázky důvěry. Já si myslím, že ombudsman by neměl volit mezi těmito dvěma. Může hrát obojí. Někdy eh, ombudsman může být velice přesný. To je například eh, ruská i jiná pravidla. Eh, z těch vyplývá, že ty dokumenty by měly být otevřené veřejnosti a to velice rychle. To je jedna z věcí u nás doma. Například novináři se vyhýbají právnímu řízení ohledně přístupnosti dokumentů, protože říkají, trvá to dlouho, člověk se s tím narozčiluje, stojí to peníze a nakonec ty zprávy už eh, nestojí za to. Takže já vždycky prosazuji potřebu otevřenosti. Eh, je to třeba otevřít dnes, zítra nebo tento týden, a ne potom. Takže je třeba jednat velice rychle. A u nás doma, jak asi víte, mě zvala ministerstva v Hágu a v Unii investigativních novinářů, abych mezi nimi vyjednával mez, o právních otázkách. Oni to dobře vědí. Ale abych vyjednával o tom, jak eh, vyvážit eh, tu každodenní potřebu informovanosti na veřejnosti, potřebu informovanosti eh, tisku a na druhou stranu potřebu chránit nějaké zájmy chránit eh, zájmy eh, jedné vyjednávací strany. Pokud přejdu na evropskou úroveň, pokud se podíváme na eh, právní doporučení v postupech, která mohou být velice důležitá k tomu, abychom občanům vysvětlili, co se děje, já mám ten pocit, že jsou velice dobré argumenty, kterým můžeme říci, že ta právní doporučení by měla být otevřená veřejnosti, jsou součástí debaty a občané chtějí, občané chtějí být součástí debaty. Takže není to nic proti transparentnosti, ale naopak je to eh, vzhledem k důvěře důležité, aby to nebylo tajné. A myslím si, že eh, ombudsman by velice eh, jasně měl definovat, co musí být tajné v Evropě. V Nizozemsku se často říká, že něco je uh, utajené a potom na pozbytek našeho života už to nevíde na světlo boží, na světlo světa, pardon, a to je velice podstatné. A potom se dostávám k otázce pana Valenci, laskavě uh, tlumočené panem Járem. V Nizozemsku um, byl takový důležitý problém Eh, polských zaměstnanců, které zneužívali zaměstnavatele. A prostě potom tam byla čistá diskriminace. Wildesova frakce měla určité populistické představy o Polácích pracujících v Nizozemsku. A došlo tam ke kombinaci, eh, které, která rozhodně nebyla správná. Já jsem kontaktoval eh, polského velvyslance a bavil jsem se s ním o této otázce. Zeptal jsem se ho, jaké potřeby mají polští pracující v Nizozemsku a co já jako ombudsman pro ně mohu udělat. Bavili jsme se o tom, přišlo několik případů do naší kanceláře. Na druhou stranu, pokud politik v parlamentu eh, a v novinách přijde s nějakou eh, otázkou diskriminaci, tak já mohu i jako ombudsman říct, mně se to nelíbí, nemyslím si, že to je fér, ale potom je tady určitý limit protože se dostávám do politické debaty. Takže jednou, možná dvakrát. Mohu uh, velice zásadní věci tvrdit, ale potom zmlknu, protože nejsem politik. A měl bych uh, velice pečlivě uh, postupovat v této uh, otázce. Doufám, že tím jsem uh, vyčerpal uh, otázku pana um, Valencie. Pane Berium um, hm, teď už jsme uh, skončili s dotazy eh, poslanců. Pokud chcete, eh, chcete ještě něco dodat, máte čas, eh, jinak můžeme uzavřít vaši prezentaci. Ne, už nemám, co bych dodal. Děkuji a tímto končíme první slyšení. So we have the second candidate. Čeká nás druhý kandidát, pan je Edgar. Jsme nesmírně rádi, že jste tady s námi a děkujeme vám za to, že se nám jdete představit. Víte, že máte časový limit pro představení a pak eh, bude bude následovat diskuse s poslanci. Dám vám tedy slovo na 10-15 minut na úvod. Děkuji vám. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dobrý den. Děkuji vám za příležitost představit vám hlavní rysy své kandidatury a svou vizi pro úřad Evropského ombudsmana. Rád bych také využil příležitosti k tomu, abych poděkoval poslancům z pěti politických skupin a deseti zemí, eh, kteří se rozhodli podpořit mě svými podpisy napříč stranami a napříč zeměmi. Eh, to je typ podpory, která je pro evropského ombudsmana zásadní. Jaké jsou hlavní rysy mé kandidatury? Domnívám se, že stojí za to potrhnout čtyři z těchto rysů. Jsem šťastným Evropanem. Mám německé občanství, vyrůstal jsem a studoval v Německu, moje rodina tam stále žije. Život a láska mě vyslali do Francie již po dvacítce. Oženil jsem se s francouzskou architektkou a nyní je Francie mým domovem. Naše děti dále rozšířily mé obzory, studovali ve Velké Británii, Francii, Itálii a USA. Jak vidíte, rodina, kterou jsem založil, také maximálně využívala svobodu pohybu a usazování. Za druhé, mojí profesí je hájení eh, svobod lidí. V roce 89 jsem eh, začal působit v Radě Evropy. Právě padla berlínská zeď a já jsem byl v Mekce lidských práv. Členství bylo nabízeno nově se rozvíjejícím demokraciím a Rada Evropy byla vnímána jako předpokoj EU podmínky, které souvisely s dodržováním lidských práv, právním státem a demokracií, byly kladeny pro vstup. Já jsem působil na několika frontách. V Albánii neexistovalo ministerstvo spravedlnosti, vydal jsem se tam, abych jej pomohl ustavit státy si museli vytvářet systémy správního práva, vytvářet správní soudy. Byl jsem požádán, abych se podílel na publikaci eh, státní zpráva a vy. Eh, na 50 stranách schrnuje hlavní zásady správního práva v západní Evropě. Hlavní zdroj obav byla korupce. Eh, Rada Evropy připravila úmluvy v oblasti trestního práva, aby právě korupci potírali. Podílel jsem se na utváření uzavření těchto úmluv o pár let později nastala kontroverze v tom, kolik a nakolik státy plní své závazky. Eh, generální tajemník potřeboval eh, důvěrné zprávy. Já jsem se podílel na práci monitorovacích oddělení, které tyto zprávy připravovaly. Tolik první dekádě mé práce v oblasti lidských práv. Já jsem si rozhodl pro přestávku, vydal jsem se do Interpolu a věnoval jsem se problematice výzvědných služeb. A právě tam jsem byl také eh, v době, kdy došlo k útokům z 11. září. Ombudsmanství je mojí specializací. Když jsem se vydal později ještě jednou do Rady Evropy, tak jsem navázal na práci pana Žela Roblce, který působil jako ombudsman Španělska a právě on mě požádal, abych uspořádal systematickou spolupráci s jeho kolegy. Postupně jsem začal vytvářet vzájemnou síť, takzvanou peer-to-peer network, která zahrnovala 40 států od Portugalska k Rusku a od Norska po Kypr Školili jsme zaměstnance v oblasti lidských práv, zajišťovali jsme průběžnou výměnu informací a podíleli jsme se také na normativní práci organizace a podíleli jsme se na utváření institucí. Asociace ombudsmani Středomoří, kterou vytvořili ombudsman Francie, Španělská a Maroka, byla založena právě z mého popudu. Významně jsem se podílel v utváření sítí kontaktů s ruskými regionálními ombudsmany. Také jsem hrdý na to, že jsem pomáhal utvářet úřad ombudsmana ve více než šesti zemí, a to ani nezmiňuji Itálii a Monako, kde zatím tato úsilí nespatřila své ovoce. Dovolím si říci toto. Ve světě ombudsmanů mám již dobré jméno. A za čtvrté, nezávislost je mým hlavním rysem. Nezávislost je relativní a je na vás, abyste definovali stupeň nezávislosti, který budete od svého ombudsmana požadovat. E, úroveň nezávislosti na mé straně je výrazně optimální z hlediska politických stran, zájmových skupin a zemí. Jako státní úředník na mezinárodní úrovni jsem se musel k nestranosti zavázat před více než 20 lety a toto pravidlo dodnes dodržuji. Jaká je moje vize pro úřad evropského ombudsmana? rozptýlení obav. Řekl jsem, že jsem šťastným Evropanem, ale zároveň mám starosti. Řada mých evropských spoluobčanů eh, nemají takové štěstí jako já svoji naději vkládají do Evropy, doufají v dobrý život, ale jejich život je teď velmi těžký. Obvinují Evropu z toho, že jim neumožní splnit přání a proto věc Evropy zcela vzdávají. Já proto vnímám, že budu moci zlepšit jejich situaci, pomoci vytvářet Evropu, která je blíže občanům, naslouchá jejím požadavkům, nadějím a stížnostem a na základě tohoto naslouchání jedná Evropa, která nevytváří dojem vlády řízené z hora, která by nedávala prostor pro iniciativy ze zdola. Co může ombudsman s touto situací dělat? Objevují se různé názory a také názory, které nezaznívají efektivita ze strany řešení stížností, řešení konfliktů mezi občany EU, které by bylo zdarma, rychlé a spravedlivé. To je to, co vytváří ovzduší důvěry a klidu. Zlepšení efektivnosti, nebudu zde nabízet celý seznam opatření, včetně využití Evropské sítě ombudsmanů, významná prevence Shodneme se na tom, že ombudsman by měl pomoci institucím EU dosáhnout maximálně vysokých etických standardů, aby občané vůbec neměli důvod si stěžovat. Jak řekl pan Diamanduros, to je nekončící proces a nebudu zde ani jmenovat obrovský počet opatření, která se na v tomto smyslu nabízejí. V každém případě musí ombudsman ve svém úřadě jít dobrým příkladem a také případně iniciovat šetření, kde je to nutné. Měli bychom se zaměřit na širší škálu věcné problematiky základních práv. Také by měl ombudsman proaktivně působit ve veřejných připomínkových řízení, s komisí a tím se také dá předejít příčinám stížností. Zviditelnění. Zde si kladu trošku jiné cíle než moji kolegové kandidáti, kteří zdůrazňují zviditelnění ombudsmana. Jak správně říkají, pokud lidé o této instituci nevědí, tak ji nepoužijí. Čteme si o různých možnostech jak jednat. Některé tyto možnosti mě upřímně řečeno ani nenapadly, jinak bych jich rád využil, ale můj přístup je odlišný v jedné zásadní věci. Viditelnost ombudsmana jako takového však není cílem nýbrž prostředkem. Tím skutečným cílem je zviditelnit systém. Systém, který je spravedlivý a který v zásadě funguje dobře systém, který má zabudován systém pojistek, systém, který nabízí ujištění veřejnosti, jak napsal pan, pan Van Rompuy panu Diamandurasovi. A právě vy, poslanci Evropského parlamentu, jste nedílnou součástí tohoto systému. A právě proto stavím svou práci na spolupráci s vámi na vašem zviditelnění. A právě proto nabízím využití návrhu, které přijdou z vašich volebních obvodů, z oblastí vašeho zájmu. A právě proto se budu zaměřovat na vedení kampaní společně s vámi a s vašimi národními delegacemi doma. Právě proto také předpokládám, že moji pracovníci se vydají také k vám a budou tam působit. Žádosti o podporu, návrhy, nápady a požadavky. Myslím, že Ombudsman by se měl zapojit do práce pro občany tím, že bude reagovat na žádost o podporu, reagovat na jejich podněty. To je něco, co u svých protikandidátů nevidím. Občané, kterým řekneme, že ombudsman není jen někdo, kdo řeší stížnosti, ale kdo může konstruktivně utvářet působení evropských institucí a přesouvat požadavky občanům eh, k orgánům, které eh, mohou v dané věci jednat. Hm, ombudsman bude tedy možností rychlého kontaktu a rychlé akce. Právě ombudsmanovi je potřeba předávat žádosti, které jsou podávány vám. Jedině tak bude moci eh, ombudsman, ale i my společně řešit frustraci občanů z Evropy, která je řízena z hora. Práce nad rámec EU. Zde se také liším. Snažím se jednak pomáhat připravovat budoucím členům EU eh, instituce pro členství, a to také spoluprací s jejich úřady ombudsmana. Zároveň Vzhledem k tomu, jak Evropská unie funguje, bychom měli vnímat i svět mimo EU. Je to něco, co není až tak špatné, pokud uvažujeme o řízení 500 milionů lidí, instituce, která se neustále zlepšuje. Právě zde, paní předsedkyně, vážení poslanci se nabízí nová fáze evropského ombudsmana s návazností na práci pana Sodermana, průkopníka pana Diamondorose, který utvářel instituce a jak je správně nazvala paní Omen van Ruyten. Moje osobní nestranost, eh, zkušenosti v oblasti lidských práv a praxe mě umožní vést tento úřad do nové fáze. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám, pane Jegre. A nyní eh, dávám prostor pro diskusi a slovo pan Jar. E děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji vám, pane Jegre, za vaši prezentaci. Srdečně vítejte k tomuto slyšení ombudsman a petiční výbor stojí na stejné straně. Obě instituce eh, odpovídají za záležitosti občanů a obě instituce považuje za mimořádně významné, eh, protože jsme také určitým čidlem v Evropské unii, jinak řečeno mnoho občanů a občanek, kteří se na nás obracejí, se obracejí na Evropu. E, a co děláme, zda to děláme dobře nebo špatně, je to, co potom, podle čeho občané posuzují Evropu. E, je to nesmírně důležité, proto je také důležité, že tady máme tento, toto slyšení. E, moje otázka nejdříve k problematice nezávislosti, která hrála velkou roli i v předešlých debatách, co je vlastně nezávislost, jak se to definuje. Uh, už jste se k tomu vyjádřil, já bych se chtěl ještě zeptat, zda máte nějakou mes, kdyby podle vás již tato nezávislost nebyla dána. Některé členské státy se zamě, zabývají tím, že by ombudsman měl být zároveň členem parlamentu, že by e, takzvaně měl získat neutrální sídlo. Považujete za dobré, to za dobré nebo za méně dobré? Druhá otázka. K programu. Už jsem se ptal i předešlého kandidáta. Kdybyste se stal ombudsmanem, jaké by byly tři nejdůležitější věci, do kterých byste se pustil? A další dotaz. Tady se jedná o listinu základních práv. Jistě jste se s tím zaobíral. U nás je vždycky hlavním problémem přibývající měrou, že problémy, které mají občané a s kterými se na nás obracejí na petiční výbor, stejně tak u vás to bude asi obdobné, se týkají této listiny základních práv. A jinak mm, zase komise nám říká, že listina základních práv je závazná jedině v tom případě, že se týká konkrétní evropské legislativy a to je pro nás nedostačující. Pocitujeme, že eh, tady to pro občany není dobré, ale jinak z právního hlediska jim nemůžeme pomoci. Jak vy se díváte na tento rozpor? A poslední otázka. Jak byste si představoval vztah ombudsmana a petičního výbora, jak byste tyto vztahy hodlal utvářet? Děkuji. Měl mikrofon, paní předsedkyně. Mr. Jäger. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane eh, Jägře, jsem velice rád, že vás zde můžeme dnes uvítat jako kandidáta dvě otázky, které nejsou teoretické. Za prvé, jak může Evropský ombudsman eh, rozhodnout eh, jasně o eh, definici konfliktu zájmu, střetu zájmu? To se jasně týká nejenom systému nebo myšlenky dobrého vládnutí, ale také korupce na vysoké úrovni. Potřebujeme to jasně eh, definovat na eh, vysoké úrovni na národní úrovni. A potom, eh, pokud budete zvolen, jak budete reagovat na případy, které jsou podobné, jako je skandal PRISM, který teď v současnosti zuří? A jaká doporučení by pan ombudsman Jäger dal Evropské komisi při vyjednávání eh, se spojenými eh, státy o dohodě o volném obchodu. Protože tohle není jenom o biznesu, jako vždycky. Ale týká se to eh, citlivých otázek, jako jsou lidská práva, transparentnost, soukromí, ano, a evropská pravidla, která jasně stanoví, co je veřejné a co není a to, jak soukromé informace lze používat a kdo je může používat. A samozřejmě ono je dobré jasně definovat eh, linii mezi veřejnými informacemi a soukromými informacemi, utajenými informacemi. Když se v současnosti utajuje čím dál tím více informací eh, o tom, eh, co eh, má zásadní dopad na každodenní život našich 500 milionů občanů, o kterých jste hovořil. Děkuji. Paní předsedkyně opět hovoří mimo mikrofon. Tak. Děkuji paní Mazonem. A děkuji Markusi Jägerovi eh, za představení. Chtěl bych říci, že se asi shodneme na, na tom, že střed zájmu i nezávislost jsou velice dobře definované věci eh, v správním právu. A pokud eh, udělám nařízení o správním právu, tak nikdo nespochybní, co to je střed zájmu a co to je nezávislost. A to, že to nesouvisí s osobním zjevem, a eh, zvyky, ale eh, subjektní kritérii. To bych se chtěl ujistit, jako že se na tom shodneme. Vy jste velice eh, zkušený jako komisař pro lidská práva, udělal se spoustu kampaní i jako, občan, i jako státní úředník. Ale chtěl bych se zeptat, jaké zkušenosti máte s prací ombudsmana, protože to je něco trošku jiného. Dávám alespoň jeden příklad kde jste, mohl byste nám dát příklad, alespoň jeden eh, příklad, mm, kdy jste byl eh, konfrontován nejenom s nějakou eh, těžkotonážní institucí, a kdy jste za každou cenu prostě musel něco udělat a nemohl jste uhnout. Prostě musíte, pokusil jste se někdy postavit se nějaké velké instituci. Já bych slyšela velké konkrétní příklady. A potom když jste eh, představil svoji hm, myšlenku, kterou nikdo eh, nepředstavil, tak to já docela chápu svým způsobem, že nikdo nepředstavil. Protože eh, oslovit všechny občany, vyřídit otázky, pokusil jste se někdy něco takového? Myslím, že to by vás odbouralo. Kdybyste měl nějaký takový eh, snadný systém, to by bylo opravdu pěkné. Děkuji. Paní předsedkyně, bohužel nefunguje mikrofon. A tak teď už eh, pan Paška za FD. Děkuji, eh, paní předsedající, pane Jagre. Já bych se chtěl zeptat na vaši spolupráci s ombudsmany národních států protože pravděpodobně budete zastupovat ty též občany před jejími institucemi. Filozofie vaše a politika a vaše práce by měly být podobné, příbuzné, takže jaká je vaše představa o spolupráci s ombudsmany v národních zemích, jednotlivých zemích? Děkuji, pan Čestr. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, pane Jekře. Vítejte na výboru. Vy jste položil důraz ve svém úvodním vystoupení na nezávislost a neutralitu, což je eh, samozřejmě dobře a správně pro ombudsmana. Nicméně je třeba říci, že jsou příležitosti, při kterých eh, práce ombudsmana je do značné míry politická, zejména pokud eh, ze zbraně jménem jednoho občana nebo skupiny občanů proti nějakému úřadu, ať už národnímu nebo evropskému. Nebo dokonce uh, si dovolím změnit komisi. A vzhledem k tomu, že jste říkal, že jste šťastný Evropan a podporujete Evropu, jak daleko byste šel? Byl byste uh, Eh, názoru, že je třeba eh, povstat ve prospěch toho drobného občana, a, a, nebo spíš eh, nenarušit tu minulost, která byla. A potom nespokojenost s Evropou mezi některými občany. V zemi, kterou, ze které pocházím, kterou zastupuji, něco takového je běžné. Existuje názor, že potřebujeme méně Evropy, protože to, co eh, máme, mm, nefunguje a není to důvodem eh, pro to, abychom eh, potřebovali více. Ale nemyslíte si náhodou vy, že více Evropy by vedlo k větším problémům a více stížnostem mezi občany a institucemi? A není to pro vás taková zastěrka, abyste viděl více práce pro ombudsmana? A za třetí, Můžete mi říct, co považujete za, své, eh, za svůj největší úspěch? Dobrá, tak to byl eh, poslední eh, příspěvek prvního kola. Dávám slovo, abyste mohl ehm, odpovědět a potom přijeme ke druhému kolu otázek. Děkuji, paní předsedkyně. pane Jáne. ty Grenzen setzen. Kde bych nasadil mezi nezávislosti? Nezávislosti ombudsmana. Přemýšlel jsem o to, zda to tady mám říci nebo ne. Myslím si, že je fér říci, že status ombudsmana v současné době zákon, který řídí a upravuje evropského ombudsmana, říká pouze, že má být zaručena maximální úroveň nezávislosti, ale neříká jak. Pouze se konstatuje tato nezávislost, ale určité věci nejsou upraveny. Ku příkladu není upraveno, co se stane, pakliže ombudsman by měl stížnost proti nějaké instituci, nějakému úřadu Evropské unie, kde jeden člen pracuje, také není upraveno. Zda smí být ombudsman členem politické strany či nikoliv. Toto není upraveno a já si mm, nemohu dovolovat něco takového upravovat. To musíte vědět vy, kolik nezávislosti chcete ombudsmanovi dát. Já mám naprosto jasný názor k tomu, ale je třeba respektovat meze, které jsou dány. Ombudsman, to je zajímavé. Ombudsman by mohl mít sídlo v parlamentu. Já vůbec nemám nic proti tomu, aby ombudsman měl neutrální sídlo v parlamentu. Sedíte tam, můžete okamžitě reagovat, můžete spolupracovat a kdyby to bylo opravdu neutrální, tak by to bylo něco jako pozorovatel, čili tady s tím nemám žádný problém. Tři nejdůležitější věci, ty tři priority, kterých bych se chopil. Jednu vynechám. To je to, že je třeba sídlo, co možná nejlépe poznat, to od, necháme tedy stranou. Je důležité, aby člověk byl viditelný, aby se angažoval, aby se angažoval okamžitě po boku parlamentu hrál svou roli. A tuto roli samozřejmě hraje, jak se to řekne německy, tím, že svou roli akceptuje a neodchází. Druhou prioritou analýza případů. Analyzovat, že bych se analyzoval případy sám, pak bych s nimi šel za vámi že tady existují určité vzorce a určité formy pochybení, kterým se musíme věnovat prioritně. Třetí prioritou, a to radši asi se neměl mluvit německy, to byla chyba. Třetí prioritou by byla... No, des, des, der mit by byla účastnit se práce s veřejností. Myslím si, že ombudsman je zatím příliš osamocen a přitom má dostatek personálu, který je kvalifikován a tento potenciál by měl být využit v době, kdy musíme občanům eh, vyjasnit, jaké jsou hodnoty a jak vlastně Evropská unie funguje něco. A teď přijdu do angličtiny. Uh, mám se. Vy jste říkali, eh, nebo říkal, že um, vás trápí, že když jde o lidská práva, často ombudsman a, a petiční výbor nemohou zasáhnout kvůli principu subsidiarity. To je prostě pravidlo. Já si myslím, že tam, kde je možné zasáhnout, tak by měl, bylo, bylo třeba plně zasáhnout. A tentokrát tomu tak není. Je celá eh, řada hmotně právních, eh, lidskoprávních ustanovení, kde ombudsman eh, zatím neskoumal. Ale procedurálně je to, příliš, je to nemožné. Je tady subsidiarita a implementace evropského práva je především v rukou národních států. S tím nemůžeme nic udělat. Ovšem, můžeme spolupracovat s národními institucemi a národními ombudsmany. Aby eh, otázka eh, dodržování lidských práv se řešila na těch správných instancích v eh, těchto zemích. Pokud je o kompetence ombudsmana, prostě to, co nezvládne ombudsman ani vy, ani, ani by se automaticky mělo předávat národním, ombuds, národním ombudsmanům. Potom pan Bostináru. Jak definovat eh, střed zájmu na evropské a národní úrovni? Tak to je samozřejmě dlouhá věc. Myslím si, že tady jde o dvě věci. Nejdříve je tady skutečný střed zájmu, který můžeme eh, vnímat Důležité je vnímání rizika. Musíte eh, zvažovat mezi někdy tedy střetávajícími se lidskými základními právy. Například, jestli budete eh, schopni zakázat eh, svému manželi nebo dítěti pracovat v místě, kde pracujete vy. Jak eh, takové věci ovlivňují eh, svobody eh, vás osobně a vaší rodiny? Tak to jsou otázky, které je třeba si klást. Ehm, Prisma, tedy skandal Prism a mm, co bych doporučil komisi dělat v těch vyjednáváních o lidských právech. Já si myslím, že tady mám celé jasné stanovisko, omlouvám se. Pro mě Prism je problém dvojího měřítka v určitém způsobu. Někdo, kdo uh, hájí lidská práva, a považovali bychom za, eh, za to i my, a na druhou stranu může být eh, posuzován jako pochatel trestné činnosti. Takže eh, já do toho nechci zacházet jako ombudsman, protože to není pro ombudsmana. Tady myslím, že bychom se vystavili určitému riziku. A potom eh, evropské eh, hodnoty by měly se uplatňovat při vyjednávání se třetími zeměmi. A pokud máme hospodářské důvody se jich vzdát, no tak k tomu by, to by se prostě stát nemělo. Paní Yes. A ještě jsem měl jednu otázku. linie mezi eh, veřejnými a utajenými informacemi a ochraně osobních, ochranou osobních údajů. Tady si myslím, že musíme jednat velice jasně. Opět zvažujeme hodnotu transparentnosti a ochranu eh, osobních údajů na druhé straně. Pokud budete eh, tlačit ochranu osobních údajů příliš daleko, tak už nebude transparentnost a nebude odpovědnost Naštěstí je to otázka spíše pro komisaře eh, pro ochranu osobních údajů. I když Evropský ombudsman samozřejmě eh, by podle mého názoru měl eh, zůstat v, zapojený v tomto rozhodování. Pan Haukem, paní Haukem. Střed zájmu definovaný v kodexu správné administrativní praxe. Tak tady máte pravdu pokud budeme mít eh, společný eh, kodex jednání pro všechny instituce a pokud bude dostatečně konkrétní, tak bychom eh, měli tím ten problém vyřešit. Musím říct, že ovšem trochu váhám, že bychom ji vyřešili zcela. Protože čím, jako většina zákonů, čím více jsou specifické, tím více vás omezují, když máte něco, co je najednou těsně vedle ní. Takže kolikrát přijde situace, na které vás nenapadne? A, a máte problém, protože jsou mimo eh, toho zákona. Status ombudsmana je přesně jeden z těch příkladů. On není velice jasný, ale něco je jednoznačně mimo eh, jeho působnost a sice členství politických stran. Ano, já bych byl raději, kdyby existoval nějaký kodex, který se bude týkat všech ehm, orgánů Evropské unie. Ale potom by to měla být nějaká taková otevřená formule, která by umožňovala výklad tak, aby se tam do toho zahrnuly některé věci, o kterých jsem předtím nehovořil, jako je členství politických strán. A mělo by se jednat o ten prokázaný, vnímaný a o rizikový faktor. Potom kampaň eh, ze strany ombudsmana. Chcete jeden příklad toho rozhodování? Já jsem musel učinit velice obtížné rozhodnutí, když jsem vedl právní oddělení Interpolu. jeden eh, velice známý majitel ruských televizí, eh, který eh, tedy dělal zpravodajství o čínské válce, byl, byl že ruské úřady žádaly o jeho vydání kvůli spronevěře. Já jsem musel zvážit, jestli se jedná o mm, politické stíhání nebo skutečné stíhání. Rozhodl jsem se že to je politické, i když jsem nemohl vyloučit, že to bylo také finanční záležitost, dobře podložená. Byl jsem velice rád, že nemusím rozhodnout o zatčení toho člověka. Ten člověk byl zatčen někde jinde. Nicméně byl opuštěn s odkazem na mé vlastní rozhodnutí. Nicméně bylo velice obtížné odmítnout eh, žádost ruské strany. kterou my jsme také potřebovali. Potom eh, jsou tady ty požadavky na ombudsmana. Já jsem hovořil s poslanci, eh, které volí milion lidí a oni říkají, že nejsou schopni vyřídit požadavky lidí a potřebují někoho na pomoc. A proto ombudsman by mm, se neměl omezovat jenom na stížnosti, ale měl by nalézt nějaké způsoby, jak předávat eh, určité žádosti, požadavky. A samozřejmě nezvládne všechny. Nicméně když řešíte stížnosti, tak byste měli eh, schopni řešit, vidět, kdo dělá co a ombudsman by měl eh, tedy tímto způsobem podporovat evropské poslance. A neměl by eh, nechávat na evropských občanech, aby se píděli potom, jako se obrátit sami. Potom pan Paška, spolupráce s národními ombudsmany. Pan Diamandoros vytvořil skupinu, Eh, na které se setkávají. Existuje tam velice eh, rychlý kontaktní eh, kanál, telefonicky, písemně. Všechny kanály jsou otevřené. A případy se předávají ombudsmanovi. Samozřejmě je tam jeden problém. A sice, že potřebujete souhlas občana, který se na vás obrátil. Tam musíte postupovat pečlivě. Ale tam se musíte potom pobavit eh, o postupech s tím národním ombudsmanem a o eh, informacích, které dostanete o řešení toho případu. Protože nebo dostatek, protože jako evropský ombudsman samozřejmě chcete vědět, jestli ten případ byl nakonec vyřešen v síti národního ombudsmana, nebo jestli nakonec ten občan, který se na vás obrátil, odpověď vůbec po vší ty snaze nedostal. Pan Chichester. nezávislost. A jak dlouho bych byl a tady nezávislý, když se něco spolicizuje. Jestli bych se postavil eh, za nějakého drobného člověka proti eh, silnému úřadu. Já doufám, že ano. A myslím si, že ano. Pokud osobně eh, tento mandát považuji za jednorázový. Možná, že ten první rok, protože ten první mandát bude do konce vašeho volebního období. Ale pokud hmm, člověk by měl být nezávislý tak, aby byl připraven na konci svého volebního období odejít, protože jinak nebude nezávislý. Potom um, méně Evropy. Měl se tam ten skvělý příměr uh, té uh, eh, stivé zápletky Ehm, a sice, eh, že eh, já eh, tlačím na to, aby bylo více Evropy, tak aby bylo více stížností a já bych mohl se více zaměstnanců jako ombudsman a měl víc stížností. Na řešení. Samozřejmě je možnost, že ombudsman bude mít víc práce, když bude víc Evropy. Ale něco, co funguje dobře, nevytváří stížnosti. Správné fungování není otázka velikosti, ale organizace a, a vůle fungovat dobře. Takže já bych neřekl, že něco takového nezbytně eh, vytvoří více eh, stížností. Potom a, eh, a můj velký hlavní úspěch je mimo EU. Podle zákona z roku 2008 750 občanů Ruské federace má právo dělat něco, co nikdo nechce, aby dělali, a sice eh, navštěvovali eh, záchytné ústavy, tedy eh, a stěžovali, sledovali tam, jak se zachází s lidmi. Oni se takové udělali a já jsem nalezl způsob, jak s ruským federálním ombudsmanem ve spolupráci, tedy s ním, Německo a Dánsko a jednu, jedna ruská komerční banka, která vydala peníze, na vyškolení těch 750 lidí. A to tak, abychom eh, nedošli eh, do konfliktu s eh, úřady. Takže na takovýto výsledek jsem velice hrdý. Děkuji, pane Jekře. A do druhého kola jako první se přihlásila paní, pana Kola, paní Kolářská Bobínská. You have a really impressive... Děkuji mnohokrát. Máte za sebou opravdu mimořádnou kariéru, zkušenosti z Rady Evropy a zkušenosti z dalších institucí. To vše zcela jistě obohatí váš pohled, ale zároveň je důležité vnímat věci z různých úhlů. To má opravdu smysl. Také diskutujeme o tom, že je důležité zaměřovat se na problémy, které lidé pociťují, ale podstatnou částí práce ombudsmana je spolupráce s institucemi. A právě v tom si vedl pan Diamantopoulos velmi dobře. Já jsem zaznamenala i ve vašem vystoupení, důraz na spolupráci s ombudsmany v kandidátských zemích, sousedních zemích a podobně. Chtěla bych tedy doplnit, že tento typ práce ombudsmana a spolupráce ombudsmanu vítám a to spolupracovat nejenom v rámci Evropské unie, nýbrž také se sousedními státy Máme různá partnerství, východní partnerství, jižní partnerství, podobně. A právě eh, to je se státy, kde se eh, často zanedbává problematika demokracie, právního státu, lidských práv, občanských práv. Proto vítám vaši aktivitu právě v této oblasti, jak navrhujete. A nakonec ještě třetí aspekt. Mám otázku. Zmínil jste nezávislost, že nezávislost ombudsmanů není regulována, záleží na nás prý, ale to je velmi nebezpečná situace, pokud rozhodující činitel nabídne takové instituci tak obrovskou nezávislost, protože samozřejmě zákonodárci se mohou ve svých funkcích měnit. A já vám proto kladu otázku, nemáte pocit, že by naopak tato oblast regulována být měla, tedy nakolik má být ombudsman nezávislý, eh, pokud toto regulováno není, že by se to regulovat mělo. Samozřejmě příliš mnoho předpisů, příliš výrazná regulace není pozitivní, ale tady vnímám určitou nutnost pro regulaci. Děkuji vám. Děkuji, pan Kašman. Děkuji vám. Paní předsedkyně, blahopřeji panu Jegrovi k vynikajícímu vystoupení. Já jsem se se vámi sešli již dříve a vy máte za sebou skutečně příkladnou profesní dráhu, ale jak zmínili už moji předřečníci, my tu problematiku musíme vnímat trošku z jiného úhlu. Máte naprosto pravdu, když říkáte, že občané Evropy nejsou dostatečně napojeni na Evropu, právě proto nebudu podporovat žádného současného poslance na tuto funkci, který kandiduje, protože to opět eh, by zdůrazňovalo nejrůznější známosti a podobně eh, protekci, která již tady panuje. Ale já bych se rád vrátil k problematice otevřenosti a nezávislosti. Jak chcete nastavit rovnováhu mezi účinným rozhodováním institucí na straně jedné a právem občanů vědět na straně druhé a zároveň nutnost povolat tyto instituce k odpovědnosti. Děkuji, pan Děkuji vám. A pane Jegre, já se omlouvám za spoždění, já jsem vystupoval na kate a rád bych zmínil několik aspektů, my už jsme na to narazili během vašeho vystoupení. A napadla mě jedna otázka, protože moji kolegové už vám položili řadu dalších otázek, které jsem chtěl položit já. Mě zajímá problematika politika eh, mediace, eh, protože každý občan Evropy má mít mm, právo na rovné zacházení na svém eh, na, v území EU. V té 27. to má platit stejným způsobem pro všechny občany a jakým způsobem tedy se mohou občané dovolávat, tak abychom zajistili naprostou rovnost přístupu k spravedlnosti pro všechny občany Evropské unie, tak aby mohli požívat svých práv Evropské unie a samozřejmě s tím vyvstává také otázka určitého nerovného postavení v různých mediačních organizací, protože například oba ochránce práv ve Francii má trošku jiné pravomoce, jiné působení než v jiných státech, dokonce v některých státech takovou funkci nemají vůbec. Jakým způsobem chcete harmonizovat eh, působení v této oblasti tak, aby eh, to bylo z hlediska zeměpisného i kvalitativního vyvážené? Děkuji vám. To byla poslední otázka. A nyní tedy dám slovo opět vám pro odpovědi. Děkuji. Paní Koska Pobínská. Ještě než zodpovím vaši otázku, dovolím si poznámku. Vy jste přivítala myšlenky spolupráce s institucemi mimo EU a v sousedních státech. Za to jsem rád. Nicméně jste také zmínila jednu záležitost, kterou eh, slýchám trošku nerad, ač jste to zmínila jen letmo. Eh, s tím, že je tam řada problémů se základními právy. Samozřejmě, pravdem eh, jdou je, že v Srbsku třeba je důležité, aby byl silný úřad ombudsmana s dobrým mandátem, eh, s osobností, která jej vede, ale zároveň na druhé straně mince by nemělo mít, nemělo být to, že my bychom měli být přesvědčeni, že u nás žádné problémy nejsou, protože to tam sice nezasnělo výslovně a z vašich úst, ale často to tam je tak nějak přítomno pod povrchem. My často kážeme o lidských právech ostatním, ačkoliv sami máme ještě rezervy. Náš systém také není dokonalý, ač je tedy více rozvinutý z hlediska lidských práv, přesto máme své rezervy a zcela jistě ani náš systém není imunní před problémy. A to, na to nesmíme zapomínat. Proč si myslím, že bychom měli pracovat i mimo EU eh, a mimo Evropu? Právě protože máme úřad pro vnější činnosti, právě protože také vy parlamentu můžete klást otázky a požadavky na eh, ochranu lidských práv a samozřejmě musíme být také důvěryhodní a musíme být schopni vysvětlovat lidem mimo Evropskou unii, jak tedy dodržovat podmínky a myslím si, že bychom měli být schopni uh, vysvětlovat eh, to, že evropský systém řízení a vládnutí je transparentní a podobně. Eh, a hlavní otázka, kterou kladete, tedy zda by třeba nemělo existovat eh, výraznější regulování nezávislosti evropského ombudsmana. Moje odpověď zní ano, protože eh, to, co zde máme, je zatím pouze deklaratorní a neošetřuje to veškeré situace. Já si dovolím příklad. Pokud blízký příbuzný ombudsmana pracuje v instituci, proti níž ombudsman vede vyšetřování, co má osu, ombudsman dělat, zvláště pokud daná osoba zastává nějakou právní pozici. Eh, doporučuji, aby v takovém případě ombudsman oznámil tuto skutečnost, ale pokud by se občan, ombudsman naopak rozhodl takovou věc vůbec nešetřit, tak to by z hlediska občanů bylo ještě nepříjemnější v důsledku těch rodinných vazeb. Eh, a tolik tedy k mému pohledu na nezávislost. Pane Košmane, děkuji vám za slova chvály za blahopřání a rovnováha mezi účinným rozhodováním a odpovědností v Evropské unii. Řeknu toto. Účinné rozhodování si žádá to, to, co byste mohli nazvat, je určitá sféra, která je privátní, soukromý život instituce. Pokud například lidé, usí spolupracovníci, nemohou diskutovat o myšlenkách, nemohou porovnávat myšlenky, nemohou, e, nesmějí dělat něco, co by nebylo neustále zaznamenáváno, tak vznikne situace, kdy nikdo nebude ochoten riskovat, situace bude taková sterilní. Nebudou plně zvážena pozitiva a negativa, protože někdo se třeba bojí, že by eh, zmínka o takových negativech mu mohla osobně uškodit. E, Stoprocentní transparentnost, máte pravdu, a otevřenost by byla na škodu dobrému rozhodování. Jak daleko tedy v té transparentnosti a otevřenosti zajít? Jsem přesvědčen, že jsou chvíle, kdy se rozhodovací proces stane semiformálním. A tady si myslím, potřebujeme určitý pokrok pokud vnitřní korespondenti rozhodovacího procesu by měli například vystoupit na veřejnosti, daná informace se stane věcí veřejnou, tak eh, toto eh, samozřejmě je logické, ale zveřejňování by nemělo být od bodu jedna, od úplného začátku. A právě na ombudsmanově definovat, kdy se zveřejňovat začne. Eh, rozhodně tato otázka není pouze černobílá. A zároveň si musíme také definovat typy dokumentů. Třeba e-mail, který zašlete, si můžete říct, ano, třeba se dostanete k e-mailu, ale zároveň to, co je na papíře, už přístupné veřejnosti nebude. Zkusme si stanovit určitý prvek formálnosti, tak, aby toto bylo vnímáno pozitivně občany. Pan Odi. Um, Síť těch mediátorů, mediačních pracovníků působí také v zemích, kde třeba podobný mediační pracovník nepůsobí a vy správně uvádíte, že pokud, dejme tomu, si chtějí stěžovat občané té země, tak nemají možnost obrátit se na podobný úřad mediační. A co tedy dělat? Já jsem přesvědčen, asi tak, eh, ombudsman, mediátor eh, je obhájcem práv, všech práv, nikoli v pouze jedné oblasti práva. Ehm, proč je to tak důležité? Máme totiž úmluvy, směrnice, ehm, předpisy, které předpokládají zavedení ehm, nezávislosti orgánů které se mají věnovat problematice diskriminace, například v jednotlivých státech, případně ehm, mohou ehm, třeba odkázat ehm, občana i na evropského ombudsmana. To nevylučuji. Pro současnou dobu to platí, že mandát těchto mediátorů nebo mediačních pracovníků, obhájců práv a podobně, ať už je nazveme jakkoliv, eh, jsou omezena na daný stát a samozřejmě eh, někdy se zaměřují pouze na jednu instituci a neplatí úplně eh, průřezově já si zároveň chci ještě připomenout, že právní systémy jsou velmi rozdílné. Ombudsman ve Švédsku vznikl již tento úřad před více než dvěma sty lety, zatímco ve Francii tento institut pouze záležitostí nedávné doby vůbec. Bylo ve Francii poměrně složité prosadit tento úřad, který nebyl součástí jejich původní tradice. Francouzi na to nejsou zvyklí. Já tedy mohu říci, že to, co uvádíte vy, bude dlouhodobě možné, ale krátkodobě to nelze. Samozřejmě musíme na tom pracovat, postupně jednotlivé státy přesvědčovat, protože takový mediátor zcela jistě bude eh, vyvíjet vliv tak, jak pandemia Monturos třeba či Turecku bude působit, přesvědčovat, to je dlouhodobá záležitost a samozřejmě Turecko není osamocené v tomto, a ale zcela jistě e, právě toto bude důležitým, bylo i důležitým bodem, které vedlo turecké úřady k rozhodnutí o ombudsmanovi. To je e, tedy něco, co dlouhodobě zcela jistě nemůžeme vyloučit, že bude tedy existovat nějaký předpis, který bude předepisovat státům zavést úřad ombudsmana, ale bude to z hlediska harmonizace, harmonizace minimální. A k té druhé otázce nedostatečný rovný přístup k ombudsmanovi. Uvědomme si, že třeba občané vidí, že jejich sousedé, občané sousední země se mohou obrátit na ombudsmana, jehož kompetence jsou vyšší, zatímco eh, i ve Francii tomu tak je. Mandát ve Francii je poměrně slabý oproti dalším státům Evropy a tam by si občané přáli tedy, aby se význam tohoto mandátu zvýšil. Děkuji vám, pane Jegre. A tím se seznam řečníku vyčerpal. Můžeme vaše slyšení uzavřít, nebo chcete využít příležitosti k tomu, abyste něco dodal. Máte pět minut. Děkuji vám. Já chci nejprve eh, se omluvit za svou Němčinu. A za druhé, na konci diskuse bych rád zmínil, eh, jak jsem se poučil. Já jsem přišel se svými myšlenkami a byl jsem konfrontován těmi vašimi. Tedy kde bych měl ustoupit, kde bych měl přehodnotit, kde bych měl novu, znovu nastavit priority. Myslím si, že dělící čára mezi tím, co je politické a co není čím co bych měl znovu promýšlet, stojí na otázce, zda by ombudsman se měl držet dál od čehokoliv, co zavání politickým rozhodnutím. Já jsem tady z vašich úst zaslechl, že to není plodné. Proto by bylo obtížné pro ombudsmana tedy eh, se příliš neizolovat, neobrňovat, Eh, svým mandátem a současně trošičku riskovat, trošičku využít příležitosti a eh, snažit se popohnat systém v rámci svého mandátu samozřejmě. Dám příklad, eh, který je možná také citlivý, také ta- riskuji, že vůbec ten příklad uvádím. V prvním kole rozhodování trojky o Kypru si kladem otázku, zda tam třeba nebyl prostor pro ombudsmana, který by poukázal na, nikoli rozhodoval, ale poukázal na možnost, že dochází k porušování základních práv občanů a chci být velmi opatrný určitým rozhodnutím. Základní práva ombudsman mohl říci, tady postupujeme velmi rychle, ale možná základní právo eh, na majetek, na vlastnictví, právo neupadnout do chudoby ve stáří. To je něco, co třeba znamená, že lidé mají bankovní úspory, Eh, tam, kde měly být zadrženy finanční prostředky. Pokud by někdo byl poukázal právě na tento problém, samozřejmě pak by se to všechno úředně ověřilo, zda ten problém existuje nebo ne, ale vůbec myšlenka, že by eh, tam vystoupil někdo, kdo by zvážil potenciální konflikt, který by byl vyvolán určitým politickým rozhodnutím. Tady jsem s vámi uvažoval na hlas. A je to tedy hlas, který mohl zaznít. Myslím si, že ombudsman je hlas, který by měl zaznívat v problematice základních práv, což je mnohem důležitější než problematika procesní, problematika dobré zprávy. Samozřejmě nesnižují význam těchto oblastí, ale právě charta základních práv, která je závazná pro všechny, pro všechny instituce, Eh, zcela jasně stanoví eh, věcná práva, základní práva a tam eh, tomuto by se právě ombudsman měl věnovat. Děkuji vám, pane Jegre. A přeji vám hodně štěstí. Vážení kolegové, musíme ehm, eh, pokračovat v debatě. Vítám paní Omen Reiten. Eh, děkuji, že přišla. jako ostatním kandidátům bychom vám dali eh, slovo na nějakých 10-15 minut, aby se se mohla představit. A potom eh, budeme pokračovat eh, s otázkami a dáme slovo poslancům. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, budu to dělat, tady budu mluvit nizozemsky, protože nizozemština je pořád tady úředním jazykem jak bych to eh, eh, tady mluvila anglicky, tak 430 milionů eh, evropských občanů nemá angličtinu jako svůj první jazyk. Takže prosím. Paní předsedkyně, na otázky Ehm, chtěl bych odpovědět eh, na to, samozřejmě už na řadu dalších otázek jsem odpověděla, ale teď eh, se ráda představím, eh, představím své zkušenosti a to, co si myslím, že mě činí kvalifikovanou pro funkci Evropské ombudsmanky. Samozřejmě očekáváte, dámy a pánové, že něco řeknu o tom, jak vnímám budoucí fungování úřadu ombudsmana. Říkám tady ombudsman, ale uvědomme si, že tady máme také tři kandidátky na ombudsmana. Jeden eh, z eh, důvodů eh, je mimořádná zkušenost, kterou mám v urovnávání sporů. Do ledna jsem byla předsedkyní nadace pro eh, řešení sporů, komise pro řešení sporů, je organizace, kterou jsem spolu zakládala v roce 1985. Původně to byla eh, eh, malá organizace, byli jsme tam osm komisí pro řešení sporů. V tuto chvíli jich máme 54 a pokrýváme praktické, prakticky celé Nizozemsko. Radíme a zprostředkováme, děláme mediaci. A s hrdostí mohu říci, že organizace pro eh, řešení sporů v Nizozemsku, tak komise pro řešení sporů je eh, příkladem pro evropskou legislativu pro alternativní řešení sporů. Mimo eh, tedy soudní řešení sporu. Vytvořili jsme legislativu pro ODR a ADR, čili alternativní řešení sporu a online řešení sporu naše organizace eh, při tomto eh, byla eh, ve středoboru pozornosti a také vystupovala před příslušným výborem. A já s tou mám zkušenosti a ty zkušenosti, které jsem tam načerpala, si myslím, že bych mohla použít ve své práci ombudsmana. Chtěl bych eh, také říct něco o sobě eh, samotné. Od roku 81 jsem, eh, jsem poslankyní prvních 8 let, troje volby jsem byla v, nizozemských, nizozemském parlamentu a potom od roku 89 jsem členkou Evropského parlamentu. Dámy a pánové, mám dozajista své vlastní představy a svůj vlastní systém lidé, kteří Eh, se mnou mohli eh, spolupracovat. Ten můj systém, můj styl eh, dokáže, dokážou najít v tom, co dělám. Dělám to nadšeně a vždycky říkám, že člověk musí rozmýšlet, musí mít respekt k druhému a o tam tu se snažit budovat most k dobré politice. Na to jsem také zaměřená na výsledky a nevy, nevzdávám nic eh, na dno. Stejně eh, jako vy, kteří jste byli vybráni, i já jsem byla a eh, vybrána proto, abych dosáhla nejlepších výsledků pro své voliče. Mým osobním motem v politice vždycky bylo být dostupná, přístupná. A to vychází z hluboce zakořeněného pocitu spravedlnosti, který jsem také dostala ve své výchově a, a zároveň e, vždycky jsem e, chtěla rozumět e, lidem. Dámy a pánové, proč je pro mě instituce ombudsmana důležitá? Myslím si, že pracování na důvěře, zejména v době, kdy evropští občané jsou stále častěji ve styku s, s evropskou politikou, takže toto je důležité. A člověk je konfrontován se závěry, které jsou přijímány v Evropě a mají eh, každení eh, dopady na jeho mm, práci, eh, důchody, penzi tedy dávky. A samozřejmě mm, ombudsman nesmí toto ztrácet se zřetelem. A institut ombudsmana může pomáhat také na, tedy s aktivním, s, obnov, s aktivním obnovování důvěry, protože Lidé musí vědět, že ombudsman je někdo, kdo pomůže, naslouchá, kdo věnuje pozornost a kdo také koriguje evropskou um, instituci. A bohužel uh, je to nutné. Institut ombudsmana a ombudsman samotný uh, pomáhá při změně kultury řízení, protože evropské instituce musí být spravedlné, eh, spravedlivé, otevřené, transparentní a musí eh, přijímat odůvodněná rozhodnutí a byrokracie musí mít také pocit odpovědnosti a o zveřejňování informací. Musí být schopná přijímat eh, odpovědnost za chyby. A eh, tato kultura musí existovat od nejnižších do nejvyšších úrovní. Z průzkumu barometru z roku 2011 vyplývá, že občané hm, to eh, právo eh, stěžovat si ombudsmana eh, považuji za důležité. A příslušný článek tvrdí, že Evropská unie se opírá o nezávislé a otevřené úředníky. Tento článek také tedy ten průzkum eh, řekl, že 92% eh, eh, občanů Evropské unie považuje evropskou administrativu za nedostatečně funkční. Evropský ombudsman je tedy rozhraní, které má pomáhat občanům při řešení nějakých křivt. Můžete si říct, že je takový občanský advokát. Teď se podívejme na fungování toho úřadu. Ten institut eh, za posledních 20 eh, let eh, se změnil na silnou, transparentní a také efektivní institucí, která chrání práva evropských občanů. Jak pan eh, Selemon, tak pan Diamandoros eh, pracovali výborným způsobem a já na to chci navázat. Ale eh, to neznamená, že bych chtěla sedět v klidu. Naopak svoji energii a tvořivost chci využít k tomu, abych na ten základ naváhala, navázala a dál zlepšila věci, které teď nefungují zcela dobře. Myslím si, že to je možné, jenom když budeme spolupracovat s parlamentem a zejména s eh, jeho petičním výborem. A potom mé eh, akční eh, plány. Za prvé, ombudsman musí být viditelný a dosažitelný, protože svoji práci nemůžete dělat, když občané nevědí, že existujete. Nebo když občan neví, jaké máte jako ombudsman pravomoci. A když někdy vidím například že eh, přišlo 2400 eh, eh, stížností, z těch 700 bylo jenom 700 přijatelných, tak mám ten pocit, že tady je velká výzva. Samozřejmě Eh, stala se eh, tady eh, velká změna s, s interaktivitou příslušných stránek, ale doufám, že je třeba se tady, myslím, že je třeba se tady ještě více snažit. Ombudsman musí být také rychlý a efektivní, protože i jako občan, který se obrací se stížností na ombudsmana, čekám, že dostanu rychlou odpověď. já zjišťuji, že doba projednání je průměrně 11 měsíců, ale že ve třetině případů eh, se stížnost projednává déle než měsíc. A já bych se opravdu snažila, abych eh, ve snaze o spolupráci s ostatními toto snížili. Já si uvědomuji ovšem také, že eh, ve smlouvě je lhůta tří měsíců pro instituce, eh, aby poskytly informaci, ale myslím si, že by mělo být velice dobré eh, uzavřít nějakou gentlemanskou dohodu s institucemi, aby tam, kde to bude možné, také reagovali rychleji. Ovšem také bych chtěla, a eh, mám tady zkušenosti také v naší nadaci, o které jsem hovořila, že když občan eh, podá nějakou eh, stížnost, dostane to číslo a každý krok, eh, který se s tím stane, se může sledovat digitálně. V současné době občan dostane informace jenom na místě a já si myslím, že tohle by mělo jít také celé digitálně. Dámy a pánové, třetí věc. A sice, co musí ombudsman udělat v oblasti základních práv? Jedná se o velice eh, důležitý rámec pro eh, práci Evropského ombudsmana a je to věc, eh, která je mi velice blízko k srdci. Politika, která mm, vychází tedy z listiny, z charty. Ta je součástí Lisabonské smlouvy a musí být integrální součástí fungování evropských institucí a agentur. Evropské úřady musí být tímto poměřovány Eh, mm, ustanovení této charty musí být eh, zapsány do eh, mm, DNA každé organizace, každé instituce. Ombudsman hraje klíčovou roli při zajišťování tohoto a nejedná se jenom o články 41 a 42, ale o celou tu chartu. Ostatně eh, v eh, instituce nebo status eh, ombudsmana stanoví, že spolupracuje se členskými státy na zajišťování lidských práv a i v této oblasti se toho musí stát nesmírně mnoho, protože i v tom eurobarometru, který jsem právě citoval, ale se ukazuje, že 85% evropských občanů v každém případě má dostatek informací a poznatků o chartě. Čili jako ombudsmanka já bych se na toto velice zaměřila. Čtvrtá věc. Spolupráce mezi EP a ombudsmanem. Parlament a zejména a petiční výbor a evropský ombudsman jsou pro mě přirození spojenci. Časté kontakty s petičním výborem, si myslím, protože jsou eh, nesmírně důležité. A to nejenom při představování výročné zprávy, ale i výroční zprávy, ale i během roku. V usnesení parlamentu jsem viděla, že za 6,5 let jsme měli 18 zvláštních zpráv. Myslím si, že ten eh, počet by se mohl zvýšit. To všem neznamená, že si myslím, že každý měsíc by se měla dělat nová zvláštní zpráva. Musíte se také ovšem dívat na to, že ten instrument eh, nesmí, nesmí být tedy eh, k, jenom eh, velice symbolický. Potom dáme a pánové ještě jiná věc. Eh, který eh, zmiňuje i, eh, v Evro, tedy instituce, tedy i usnesení Evropského parlamentu. Evropský kodex správné administrativní praxe. S Evropským parlamentem ve spolupráci s Evropským ombudsmanem jsme tady odvedli velký kus práce. Podívejte se na to, co dělají Roy Perry a také paní Marko Kessler. To jsme udělali v roce 2001. Já si myslím, že pro všechny instituce takový kodex bude muset platit ve skutečnosti to, co eh, je, to, čeho třeba, třeba dosáhnout, je eh, výsledek pro evropské eh, správní právo. Protože když když má jedna instituce jeden kodex a druhá, druhý kodex, tak to ochromuje transparentnost. Zkušenosti ombudsmana mohou být velice užitečné k při uh, tvorbě tohoto uh, kódu. A když to nepřijde v tomto volebním období, tak si myslím, že ombudsman bude mm, muset být schopen jednat se všemi dalšími uh, uh, institucemi, tedy o vyjednávání takového kodexu. Uh, paní předsedkyně, to byly uh, mé priority, které jsem vám chtěla uh, představit. Děkuji vám. Děkuji, paní Omenreuten. Začínáme s koordinátory. Nejdříve pan Jár. Ja, vielen Dank, eh, Frau Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také na Shiri Omen Reuten za její krátkou prezentaci. Já jsem si tady napsal angažovanost pro lidi, to je přesně to, co ombudsman musí mít, ale ombudsman je vlastně špatný pojem, protože bychom tady měli také říkat žena ombudsmanka. Ale ta angažovanost je výborná, shledávám to skutečně za skvělé slovo, je to potřeba dělat a je potřeba mít, eh, a je dobře, že máme angažované kandidáty na tuto funkci. Některé otázky byly zodpovězeny, možná, že by bych mohl požádat o souhrnou prezentaci eh, k následujícím otázkám. Tři nejdůležitější věci. Kdybyste měla převzít úřad ombudsmana, jaké tři záležitosti byste udělala nejdříve? Eh, kdybyste řekla, to jsou moje priority. Také mě těšilo, že jste řekla, že ombudsman musí být také viditelný pro občanky a občany. Tady eh, máme schodný názor jako výbor pro petiční záležitosti. Eh, otázka, jak můžeme zlepšit viditelnost ombudsmana, odvozuji z toho, že to by mohlo platit i pro náš petiční výbor. Eh, a třetí otázka, listina základních práv, to je záležitost, která nás stále zaměstnává v petičním výboru. Vy jste na to správně poukázala, jak vypadá situace. Mám problém s tím, že eh, rostoucí počet eh, stížností se dostává k ombudsmanovi kdy na jedné straně říkáme, ano, tyto stížnosti jsou oprávněné, ale na druhé straně lze aplikovat listinu základních práv, pouze byla-li eh, implementována v evropském právu a neexistuje-li evropské právo, pak často musíme konstatovat, že eh, stížnost je oprávněná, máme pocit, že ta stížnost je oprávněná, ale na druhé straně nemáme žádné právní prostředky, jak něco eh, udělat. Jak byste vy postupovala v takovéto záležitosti listina základních práv a příslušnost jednotlivých států? kompetence jednotlivých států. A další otázka spolupráce mezi ombudsmanem a petičním výborem, ale na to už jste vlastně odpověděla, takže ji nemusím znovu pokládat. Já bych měla skutečně velkou radost, kdyby všechno bylo tak prosazeno do skutečnosti, jak jste to popsal. Děkuji, Nejare. Za SAD pan Kešman. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ten blahopřeji vám k vaší prezentaci. Já jsem přišel na poslední dvě třetiny, bohužel tedy, a, a chci se zeptat uh, konkrétně jménem panem Bostinárova. Správně říkáte, že je třeba eh, rychle reagovat občanům. Jaké změny byste chtěla uh, v kanceláři ombudsmana, abyste toho dosáhla? Potom eh, pan Jar se ptal na eh, chartu eh, základních práv. Já s vámi souhlasím, že to se uplatňuje ve všech institucích a mělo by to být v popředí našeho přemýšlení. A vzhledem tomu, že se to týká jenom přímo evropského práva, jak byste tedy mm, prosazovala to, aby instituce lépe respektovaly tu chartu. Potom jste hovořila o kodexu e, správné eh, praxe a zmínila jste e, mimořádnou poučenku tohoto výboru, paní Kessler, a já jsem velice, e, která odvedla velký kus práce a to já velice vítám. A potom říkáte, že tady je přirozený e, svazek mezi parlamentem a ombudsmanem e, při ochraně občanů. Já bych byl rád, abyste navázala, ale eh, co když občané, eh, tedy eh, jak to řešit ve prospěch občana? A potom pan Bastinár, ještě poslední otázka. Omlouvám se za to, že jich těch otázek tolik, ale překrývají se s panem Járem. Co byste poradila Evropské komisi, když vyjednává například o zásadní obchodní dohodě se Spojenými státy, aby dělala? Děkuji, paní Oken. Děkuji vám a děkuji vám eh, za eh, tuto prezentaci. Já přejdu přímo eh, k tomu, co mě trápí na třech těch kandidátech, a sice stranická příslušnost. A to, že tady jsou poslanci. Já myslím, že jste ve své prezentaci řekla, že jste zvolena, ale to je pravda, my všichni tady, máte určitě spoustu voličů, ale nikdo eh, zdaleka nemáte tolik občanů ve svém volebním eh, okrsku, ani ne polovinu. My jsme všichni byli eh, zvoleni na základě politického programu. A teď říkáte, že budete naslouchat voličům. Doufám, že mys, se myslela všechny občany, ale no, říkali, říkal jsem možná, že to bylo, eh, že to bylo špatné tlumočení z nizozemštiny, ale já jsem to prostě takhle slyšela. Možná, že to bylo tím tlumočením do dánštiny, že eh, se to trošku zmátlo, nevím. Ale eh, mm, také jste něco napsal v evropském hlase a to mě překvapuje. Tam je, že nezávislost ombudsmana je stejná jako nezávislost komisaře. Ale komisař je velice eh, politická věc. On musí být nezávislý na národních zájmech, zatímco ombudsman musí být nezávislý na jako eh, nezávislý jako v soudce, což je úplně jiný typ nezávislosti. To nejde o morální, eh, ale o objektivní popis té nezávislosti. A pokud si myslíte, že eh, ti eh, zvolení zástupci jsou ti nejlepší na ombudsmany, tak já si myslím, eh, že tady mixujeme práci ombudsmana a politika. A pokud tam někdo bude, kdo dělal politickou práci, tak je to v pořádku, kdyby, když už je pryč z ní další dobu. Ale když už ho přímo zvolíme, tam politika, tak tím podkopáme eh, tu instituci. Protože byste neměla být eh, jenom, jenom tvrdit, že jste nezávislá, ale měla byste být tak vnímána. A my tady nikdo nemůže být vnímání jako nezávislí. Jsme tady zástupci politických stran. Takže jsem velice překvapená touto definicí. A potom říkáte, eh, že chcete nějakou způsobem upravit správnou administrativu, ale jak chcete být nezávislá a zároveň eh, zástupkyní eh, politické strany. Jak se má ta nezávislost definovat v takovém nařízení? Jak to objektivně popsat? Ano, je to stejné, jako bych říkala. Já, já si myslím, že um, střed zájmu je eh, jasně objektivně definovatelný, stejně tak jako nestranost. <clears throat> A potom se ještě zeptám tedy na transparentnost. Zdržela jste se uh, hlasování o 10.49, kdy jsme o tom poslali hlasovali. A když jste pro transparentnost, proč jste nepodpořil parlament při uh, snaze hm, o 10.49 uh, eh, na nejvyšší úroveň? A potom se vás zeptám na něco jako jiného kandidáta. Orhuská úmluva, která dává občanům v otázkách životního prostředí větší transparentnost a e, účast než 1049. Jste pro posílení možností občanů? Proč se tady uh, se zdržela toho hlasování uh, u 1049? Děkuji, paní Fortman.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 tady už to bylo zmíněno, v hlasování o transparentnosti. Proč jste se rozhodla zdržet se hlasovat v této důležité složce eh, pro pozici Evropského ombudsmana a jak vnímáte revizi nařízení o veřejném přístupu eh, k dokumentům Evropského parlamentu a rady? A navíc, když jste vystupovala ve skupině ALDE, jste zdůraznila svoji nestranost, že jste nestranickou kandidátkou. Jak tuto pozici však dokážete usmířit se svým hlasováním ve světle své kandidatury na Evropského ombudsmana? A pak ještě jedna otázka, o té jsem dlouho uvažovala. My máme velmi těžké časy, prožíváme těžké časy ekonomické krize rozpočtově a zajímalo by mě, jak vnímáte svoje působení právě v souvislosti s omezenými prostředky? Každý ombudsman má stanovený pevný rozpočet, který se nesmí přeskročit. Jak chcete zajistit vyšší efektivitu pokud je rozpočet omezen, ale zároveň, jak chcete zlepšit úspěšnost své práce pro evropské občany. Jak to vnímáte? Můžete se k tomu vyjádřit, prosím? Děkuji. Teď nevidím pana Čičestra. Dobře. Možná bychom mohli uzavřít první kolo z koordinátoru a dáme slovo ještě jednou paní Omen Reuten. Děkuji. Public Nejprve, paní Wertmann, veřejný přístup k dokumentům má pro mě velký význam. Jakožto ombudsman musím akceptovat nařízení, které vyšlo z parlamentu. Jakožto kandidátka na tento úřad, ale nechci eh, být ovlivňována stávajícími rozpravami. A na jedné straně máme přístup k veřejnosti, na straně druhé transparentnost. Ale jak toto omezit, aby nebyla ohrožena osobní data, osobní údaje. To je konflikt, se kterým se setkává tento parlament. Ten konflikt si plně uvědomuji a mějte na vědomí, že v této chvíli eh, nestraním nikomu, protože ombudsman také nemá nikomu stranit odpovídá jenom eh, za to, co je eh, v chartě eh, v problematice transparentnosti a přístupu veřejnosti a nemůže o tom soudit. A pak rozpočtová omezení. Myslím si, že musí být možné pracovat efektivněji, než se daří pracovat nyní. A to je alespoň zkušenost, kterou si přináším z dřívější praxe a působení v petičním výboru s tím, že si musíme uvědomit, že dnes s digitálními eh, cestami práce eh, můžeme dosáhnout mnohem vyšší efektivity než dříve. A myslím, že je to také velmi moudrá myšlenka, když sleduji webové stránky ombudsmana, petičního výboru, komise, tak si myslím, že by se tam měla projevovat vyšší spolupráce mezi těmito orgány. Eh, můžeme si vzájemně pomáhat. Myslím si tedy, Vzhledem k těmto rozpočtovým omezením samozřejmě je předpokládaný určitý rozpočet a zcela jistě, jistě si můžete být v tom, že nebudu žádat více prostředků, než bylo vyčleněno. Mevrouw Auken, u hebt... Paní Auken, vy jste tady eh, učinila řadu poznámek k nezávislosti. Citovala jste z mého úvodu a já jsem vám to nechala poslat i anglicky, ten úvod. A, a tam z toho uvidíte, že eh, tu poznámku, kterou citujete, jsem já neučinila. Eh, chtěl bych vám říci, mm, že nezávislost se musí eh, prokázat. Nezávislost se eh, musí prokázat v momentě, kdy jste v úřadě. Musíte ji také prokázat proto, aby Eh, protože, eh, protože eh, skládáte přísahu před Evropským soudním dvorem o nezávislosti. My jsme vždycky debatovali při jmenování ombudsmana, jestli může mít politicky, politickou příslušnost nějakou. Já bych řekla, že to je dokonalý příklad také eh, debaty o pana eh, Sojdemanova. Ale ve chvíli, kdy on eh, nastoupil do úřadu, už jsme o tom nikdy neslyšeli. A pana Sendemana jsme si vybrali. A on měl politickou příslušnost. Já si tedy, mm, paní Okren, myslím, že ta důvěra je velice důležitá. Já vás asi nebudu schopna přesvědčit. V parlamentu naštěstí má každý e, svůj názor a může e, hlasovat, jak chce. Ale mm, měla byste být schopna také důvěřovat e, tomu, že když někoho zvolíte, tak bude zaručena jeho nezávislost. A potom závislost parlamentu. Všech šest kandidátů tady vždycky eh, byl nějakým způsobem eh, závislý eh, na parlamentu, protože je musí parlament vybrat. A každý z nich, nebo každý z vás, bude muset zvážit, jak ten daný kandidát, jak vy, paní Okyny, pane Kašmane, pane Matyasi, jak bude hájit zájmy vašich voličů to budete muset eh, činit vlastním eh, uvážením. Ombudsman není politik a jakmile je eh, zvolen, tak už určitě není politikem. A má spoustu jiných zájmů, někdy hezkých, někdy nehezkých, které musí odložit. Jako ombudsman člověk je nezávislý, od, z, z podstaty. Dokonce eh, byste mohli eh, mít eh, i postup pro odvolání ombudsmana. A na to není třeba tolik podpisu. Ombudsman je nezávislý a musí být tím, kdo je schopen poslouchat občany a kdo tedy začne jednat a postará se o to, aby zájmy občanů byly Dodržovány, ano. Pane Kešmane, džentlmenská mm, dohoda. Ano. Já se na to um, podívám a um, oznámím to se svými, dohodami, se svými ve svém projevu. Potom charta. Tu nemůžu mít jenom já ve svých záležitostech, ale ta, ta nemůže být jenom v, mých, eh, v mém DNA, ale i v DNA všech institucí. Musím eh, vás přesvědčovat, nebo je přesvědčovat každý den, aby něco takového udělali. Potom jste říkal, že je tady eh, přirozená aliance mezi eh, výborem petičním a ombudsmanem. Co člověk udělal v konfliktu mezi těmito dvěma? Já doufám, že jedna z mých prvních věcí bude něco, bude něč, něco, eh, do čeho by bylo možné eh, zapojit také parlament. To bych ukázala svoji nezávislost. A poslední věc eh, je tady k tomu, jak se vyslovit k obchodním dohodám. Ombudsman není zákonodárce. Takže na vás, abyste tady v parlamentu o tomto rozhoduje. Člověk může mít eh, určitou lidskou, politickou a ombudsmanskou vizi na základě eh, charty, ale je to na vás. A je důležité, aby ombudsman se nezapojoval do legislativního procesu, eh, který tvoříte vy. Potom pan Jár. Vy jste hovořil eh, no, o funkci ombudsmana. Já si myslím, že jenom eh, v Němčině existuje ten, eh, ten pojem jako pověřenec pro otázky občanů. Já jsem se vždycky cítil jako taková pověřenkyně. A můžu to také ukázat. Protože vždycky z vlastní síly jsem eh, dokázala zajistit se eh, znovu zvolení. Když člověk není eh, zvolen, nebo člověk není zvolen ani v Nizozemsku, když není v kontaktu s občany. A proto tedy je pro mě také ten vysoký úřad ombudsmana tak důležitý. protože musí zajišťovat v Evropě, kde už eh, se snaží taková kritika na, um, na Evropu, eh, že to je někdo, že, že, že aby, aby byl někdo, kdo naslouchá, kdo koriguje instituce, kdo se postará o to, aby od Fotlera až po, mm, od Vrátného až eh, po pana Baroza, nebo Van Rompaje, aby všichni byli zaměřeni na poskytování služeb. A jak to tedy mám udělat? Tu viditelnost. Člověk by se měl zabývat tím, jak v Evropě člověk, eh, ombudsmana ještě neznáme. Lidé nevědí, co ombudsman přesně dělá. Takže komunikace, média, sociální média, ale také spolupráce s petičním výborem. To je nesmírně důležité. Já si také myslím, že se musíme zabývat například webovou stránkou. Existují nové možnosti. Když já pozvu na webových stránkách ombudsmana, tak trvá asi 18 vteřin, Něco takového. Nebo když já se na to podívám a Google to trvá 18 milisekund. E, úroveň C1 nebo B1. Tím se musíme e, zabývat. Já jsem to udělal, ale myslím si, že e, to můžeme ještě zlepšit. Základ byl položen. Pan Diamandoru to institucionalizoval, ale teď je třeba tu komunikaci dále zlepšit. Jak to udělám? přesvědčováním. A budu dávat na jevo, co je třeba v otevřeném rozhovoru zajistit dobré řešení, ale také, když se dostaneme k dobrému řešení, je třeba to ohlásit nebudu jenom uh, vystupovat, ne, už nebudu poslankyní <laughs> potičního výboru, už budu zvolena, ale uh, budu tam pravidelně přítomná, protože jedině tak může člověk eh, lépe chápat signály, které přicházejí od lidí. A myslím, že to je tak všechno pro tuto chvíli. Thank you. So we, we go to the second round and we, we start... Tak, dostáváme se k druhému kolu. Slovo má pan Pulan. Děkuji vám, paní předsedkyně. Donc, euh, je no, se známe, takže já mám pouze jednu otázku, kterou už jsem položil také předchozímu kandidátovi. A týká se to sítě evropských mediátorů. Ne všechny státy mají evropského mediátora, byť v určitých zemích jsou takové mm, Eh, zprostředkovatelské struktury, ale nemáme tady zatím takovou národní identifikaci a pravidelnou reprezentaci a pravidelné kontakty, které by mohly mezi mediátory ve všech státech existovat. Moje otázka tedy je, Zda se domníváte, že evropský mediátor by mohl vyvíjet určitý tlak na státy, které ještě mediátora nemají, aby vytvořili takovouto funkci? jak na, současný, na současné, tak na budoucí členské státy a domníváte se, že je možné, že by mediátoři mohli také působit takovým způsobem, aby eh, se jejich funkce blížila v jednotlivých zemích a eh, funkci justice. Čili nacházíme se uprostřed občanství, je to rok občanství v roce 2013, ale zatím neexistuje moc dobrá komunikace v tomto ohledu. Já, kdybych byl občanem o něch ze, z zemí, které nemají prostě mediátora v těch 23 státech, eh, aby se mohl odvolávat k soudům, domníváte se, že tedy eh, by toto šlo ovlivnit? Děkuji. Okay. Paní Zanoka? Moje otázka, moje otázka na paní Omen Rojtenovou. Ano, chci hovořit lotyšsky, protože moje otázka vznikla poté, eh, co jste vysvětlila, proč eh, k nám nechcete eh, hovořit v angličtině jazyk, kterým hovoříte vy a také můj jazyk, kterým hovořím nyní já, patří k oficiálním, 23 oficiálním jazykům Evropské unie a je tomu tak dobře. Je to tak dobře. Ale nemůžete popřít, že z 500 milionů občanů E, ani těchto 23 jazyků nejsou pro všechny mateřštinou. Méně než 50 milionů občanů mají mateřštinu, která nepatří k těmto 23 oficiálním jazykům. Hovořila jste o lidských právech, o listině základních práv. A i v této listině se zmiňuje zákaz diskriminace, hovoří-li někdo, má-li někdo jinou mateřštinu. Jak budete postupovat? Jak budete eh, implementovat tuto část eh, listiny, když dostanete stížnosti o institucích Evropské unie? stížnosti na instituce Evropské unie, že určitě občané nemohou používat svou mateřštinu a nedostávají informace ve své mateřštině. Děkuji. Znám paní Omen velice dobře. Je členkou zahraničně politického výboru a je také spravodajkou pro Turecko a velice dobře znám její politickou integritu, její objektivitu a rád bych jí vyjádřil blahopřání pro tuto kandidaturu. Mám otázku nedávno. Euroskupina rozhodla o jedné záležitosti, která v podstatě znamená, že vklady občanů v jedné zemi Evropské unie musí být zdaňovány. Uh, a rád bych se zeptal, Zda se paní Omenrojtová domnívá, že jako ombudsmanka by mohla něco udělat, či zda to považuje za pouze politické rozhodnutí, kde ombudsman nic nezmůže. Druhá otázka. Kompetence evropského ombudsmana jsou omezené, i když se srovnají s kompetencemi či funkcí vnitrostátního ombudsmana. Domnívám se, že národní jednotliví ombudsmané mají větší pravomace. E, vycházíte z toho, že až převezmete tuto funkci, že byste eventuálně se postaral o zahájení diskuse o rozšiřování, e, o rozšíření kompetencí, pan Martínez Martínez? Ano, děkuji paní předsedkyně. Za prvé bych chtěl poblahopřát naší přítelkyni Nierie za to, že, že svou prezentaci přednesla ve svém jazyce nejenom proto, že jako místo předseda parlamentu odpovídám za mnohojazyčnost, ale také proto, že se mi jeví, že pro funkci, kterou paní Rojtenová, o kterou se paní Rojtenová uchází, je, nezbyt, je daleko důležitější než pro jakoukoliv jinou funkci eh, uvnitř naší instituce porozumění a také pochopení, protože občané se na ní budou obracet ve svých respektivních jazycích. Proto je nesmírně důležité, abychom si uvědomovali v našich institucích, tak jak bychom si to měli uvědomit v parlamentu, i když se to neděje na komisi a na radě, uvědomit si tento zásadní význam, který má pro demokratickou povahu celého našeho projektu skutečnost, aby občané mohli komunikovat. Komunikovat neznamená jenom na někoho se obracet, ale znamená to také dostávat odpovědi. Já mám vlastně tři otázky. První otázka je velmi jednoduchá a sice zdá naší přítelkyni se nezdá špatný ten název. Mně se vůbec nelíbí, že používáme takové kryptické jméno pro tuto funkci a pro občany, kteří nejsou švédové, to není prostě uh, vůbec není jasné. Nevím, zda ostatní občané chápou, co to je ombudsman. Je to prostě záhadný název pro všechny ostatní občany. My ve Španělsku říkáme obhájce lidu, eh, ve Francii říkají mediateur. A nevím, zda v jiných jazycích se používá jiný název, který by nebyl tak mysteriózní a který lidem nic neříká. Eh, už jsme řekli a myslím si, že je naprosto zjevné, že důvěra je zásadní záležitostí. A rád bych se zeptal naší kandidáce, jak podle ní lze prohloubit důvěru a hlavně, jak můžeme eh, vyjít Eh, z takového jakéhosi vyhnanství evropských institucí, když se podíváme na stížnosti, které dochází na petiční výbor. Myslím si, že eh, obhájce lidový eh, je instituce, o jehož existenci v mnoha zemích naši občané nic nevědí. A rád bych se vás zeptal, jak vytáhnout prostě z vyhnanství tuto funkci. A nikdy bych si nedomníval, že jenom proto, že člověk je členem nějaké politické strany, by měl tento být postižen. Možná, že má jenom tu smůlu, že žije v nějaké zemi, kde znamenalo to, e, že když jste byl členem určité strany, museli jste do vězení, jako se stalo mně před mnoha lety. Ale to přeci neznamená. V demokracii e, příslušnost k politické straně je naprosto zásadním právem a tudíž není možné to spochybnit, protože to by pro mě znamenalo útok na demokracii. A řečeno toto, chci se zeptat naší přítelkyně, zda by byla pro to, aby existoval nějaký systém, aby z parlamentu bylo možné zastavit obhájce lidu, pakliže bude tento jednat takovým způsobem, který se nebude parlamentu líbit, který parlament zhledá nelegálním. A chci se zeptat ještě víc. Zdá se mi, že by měl existovat takový systém, aby parlament mohl eventuálně zarazit ombudsmana, pakliže podle parlamentu bude jednat nikoliv nezávisle. Paní kandidátko, byla byste ochotná připustit, kdyby parlament eh, odhlasoval nějakou petici o demisi? Byla byste ochotná podat tuto demisi, protože parlament zatím nemá žádnou pravomoc, ale aby odstranil ombudsmana z parlamentu, ale má právo žádat jeho demisi. Čili kdyby vás parlament žádal o demisi v případě, že byste nejednala efektivně v očích parlamentu, pro mě zůstává tedy nezávislost naprosto jasnou záležitostí, ale kdybych já měl moc parlamentu, abych mohl soudit, eh, že eh, obhájce lidu není nezávislý, myslím si, že nezávislost se nestrácí tím, má-li člověk příslušnost k nějaké straně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyni. Thank you and the last... Děkuji a poslední, pan Pozináro. Grazie, signora Presidente. One, one important question is related to Děkuji. Jedna otázka, která se týká vašeho závazku eh, věnovat se lidským právům a konkrétně se zaměřit na chartu, eh, listinu základních práv a svobod. To je eh, zcela jasně důležité. Problém je, jak toho v praxi dosáhnout, jak tento cíl zrealizovat. A otázka, která se naskýtá, je, že v současné době paní Redingová, komisařka, která má ve své gesci tuto problematiku, se zatím odmítla eh, postavit k listině základních práv jako eh, k právu EU, s tím, že může být pouze transponována do vnitrostátních právních předpisů. Jak chcete přistupovat k této listině základních práv do budoucna? A druhá otázka když zvážím jednání komise, tajnůstkářství, nedostatek transparentnosti k důležitým tématům někdy, tak by mě zajímalo, jak chcete zajistit, aby transparentnost a by byla zajištěna i v budoucnu, stejně jako spolupráce s parlamentem. Bez ohledu na to, kdo se stane ombudsmanem, bude to mandát velmi krátký, protože příští rok jsou volby do Evropského parlamentu a bude uh, probíhat nové výběrové řízení. Jak chcete zajistit, že tak v krátkém mandátu můžete vytvořit dobrý základ pro lepší transparentnost a lepší spolupráci mezi komisí a parlamentem? A kromě toho chci doplnit ke své otázce, ehm, Vlády členských států se chovají různě, ale jak chcete zajistit, aby standardy, které prohlašujeme tady v Evropském parlamentu v Bruselu, Eh, také v úřadu ombudsmana, byly koherentně vnímány a pojednány v praxi ze strany vlád jednotlivých států. Tedy dobrá zpráva, eh, boj proti špatnému řízení a podobně. Jak zajistíte, že ten výklad bude stejný v Bruselu i v členských státech? Protože pokud tomu tak nebude. Bude náš petiční výbor také, pokud nikoli zrovna stěnou nářku, tak to bude zcela jistě místo, kde budou lidé naříkat, kteří eh, nedůvěřují evropským institucím a zároveň náš výbor nebude schopen jejich problémy vyřešit. Děkuji, pane Bosináro. Děkuji. No, okay. Děkuji. Děkuji. Eh, začnu tady s eh, posledním řečníkem, to se nejlépe hodí. Jak eh, se postarat o to, aby chartu, charta mohla přímo působit ve členských státech? A já si myslím, že v tuto chvíli to souvisí se smlouvou. A ta smlouva určuje, že přímé, přímá účinnost se uplatňuje u, u, u institucí. Já bych eh, byla pro změnu, která by prospěla ombudsmanovi, pro změnu smluv, ale je na parlamentu a na radě toto. A potom k tomu, co jste eh, říkal, no, utajení a transparentnost. Já jsem pro eh, co největší možnou transparentnost. to je také eh, ten střed, eh, který teď existuje. A sice eh, do jaké míry všechno označit jako tajné, nebo všechna fakta označit jako tajné, aniž tím porušíte požadavky na transparentnost. A já si myslím, že vy jako parlament společně s radou musíte přijít s nějakým dobrým řešením, kde se také bude eh, eh, garantovat nedotknutelnost eh, osobní sféry. To je velice důležité. V usnesení v letech 2008 až 2011 jsme to vzali na, vědomí, na vědomí, ale teď je na vás postarat se o to, aby přišla dobrá nová legislativa, která bude reagovat na Lisabon nebo každopádně také. Myslím si, eh, že jako parlament také zjistíte, že všechny ty eh, kompromisy, o kterých jste si mysleli, eh, že jste uzavřeli, že budete muset předkládat na pracovní skupiny rady. Čili vždycky musíte být připraveni zvažovat a pokud jde o um, to utajování, já si myslím, že ombudsman musí se dohodnout dobře s institucemi. A já se budu zabývat, tedy, já bych se zabývala těmi eh, dohodami mezi institucemi a eh, zabývala se tím, jak lépe to nastavit. Pokud jde o administrativní kodex, tak já si myslím, že to by měl být stejný u všech institucí. Ten eh, kodex, tak jak teď existuje, pokud jde o přispívání Evropského parlamentu, tak jako Evropský parlament naplňuje, mnohem více vychází z občana. Zatímco e, kodex jednání rady a komise je takový, který je napsaný pro úředníky, jak se mají o nich chovat. A já si myslím, že to je třeba změnit. A, a na tom bych s váma ráda spolupracoval. potom eh, eh, rozhodnutí eh, Evropské unii k té věci positost. Já si myslím, mm, že tomu občanovi nemůžu pomoci, protože občan se musí obrátit na zákonodárce v zemi, odkud pocházíte. A hmm. tam ombudsman, váš vlastní ombudsman, eh, k tomu má co říct. K té spravedlnosti a tak dále a tak dále. Jak bych k tomu mohla přispět jako evropská ombudsmanka, aby ve členských státech, kde není ombudsman, také nějaký ombudsman byl? Já si myslím, že tohle nemůžu eh, propagovat nebo zajistit, ale můžu z eh, toho učinit veřejnou otázku ve všech členských státech. Lépe komunikovat s eh, organizacemi chránící lidská práva v těch členských státech. A budu odkazovat na chartu a to, že tam eh, se ombudsmanovi hovoří. Já jsem také vždycky byla pro zřizování funkcí ombudsmana. Už tady ve své poslanecké činnosti. Potom pan Martinez. Děkuji za vaše laskavá slova. Vícejazyčnost je důležitá. To samozřejmě neznamená, mm, jenom pokud jde o podávání žádosti, ale také pokud jde o odpověď. A no teď paní uh, Srdnouka. Já vím, uh, uh, co děláte, myslím, že se dobře známe. V tuto chvíli, nebo ve chvíli, kdy ruština není uh, úředním jazykem Evropské unie, občan nemá právo rusky um, oficiálně si stěžovat u ombudsmana to je um, smlouva, které se musí držet i ombudsman, takže jazykový režim. Že tam ten je u mě v dobrých rukou. Pane Martinezi. E, pokud je Defense of the Pueblo, e, německy se říká e, Bürgerbeauftragte. Já si myslím, že to dobře eh, vyslovo, vystihuje to, co eh, to je. Občan, advokát, eh, tedy, pardon, občan, občanský advokát, advokát pro občany, oba, obhájce občanů. Já si myslím, že to je krásné slovo, ale ombudsman je slovo, které, a teď se dívám na paní Augen, Ehm, pochází eh, z severské eh, tradice, eh, z Dánska, ze Švédska, z Norska, z Finska. Prostě teď je to všude to jméno napsané ombudsman. Mě hm, to je, já si opravdu nemám problém. Jak by měl ombudsman ehm, fungovat? Ombudsman eh, se svou celou kanceláří musí zlepšovat eh, důvěryhodnost, důvěru, pardon. Jako eh, mandatář občanů otevřenýma očima i ušima se musí postarat o obnovu důvěry v instituce. Tak, aby ty instituce byly uh, otevřené a nasměrované směrem k občanům. A k tomu bych toho chtěl udělat hodně. Myslím si, že jedna z těch, z těch dovedností, které mám, čili to přesvědčování, to budování mostů i mezi eh, lidmi odlišného názoru. Takže tím přesvědčováním, eh, budováním mostů, eh, by, to by bylo užitečné i při zařizování dohody mezi institucemi. A potom jste se ptali na velice eh, přesnou otázku, jestli eh, ombudsman může být odvolán ze své funkce. Ano. A já bych parlamenta nechala, nenechala tak eh, daleko zajít. Ombudsman by to neměl udělat, ale eh, pokud by parlament došel k názoru, že došlo eh, k flagrantnímu porušení předpisů o fungování ombudsmana, tak 10% eh, poslanců může podat na mm, vrch na odvolání ombudsmana, který potom parlament projedná. Ale eh, já si myslím, že v tu chvíli už je pozdě na to, aby ombudsman vůbec zůstal ve funkci. A potom pan Čuchoria. Vy jste říkal, že jsem eh, teď eh, političkou a že s tím eh, tedy přicházím se zkušenostmi. Děkuji za takový kompliment. Potom kolega Bulou. Ne každý členský stát má ombudsmana. Jak mohou použít svoji váhu k tomu, aby všude byli ombudsmani? Tak o tom já už jsem vlastně hovořila je třeba to dělat přes instituce eh, ve členských státech, se kterými eh, budu spolupracovat. Eh, je třeba šíření spolupráce a té charty. Musíme říkat, že to je velice důležité. Když my budeme říkat, že to je důležité, tak to společně dosáhneme. Ale formální možnost k tomu nemáme. Paní předkyně, já myslím, že jsem odpověděl na všechny otázky. Děkuji vám. Děkuji. Tím jsme uzavřeli slyšení pro dnešní dopoledne. Děkuji vám všem, děkuji paní Meruiten a přeji hodně štěstí. Děkuji vám všem a uvidíme se dnes odpoledne.